Eh, dobré ráno, zahájíme naše dnešní zasedání. Rád bych vám jenom připomněl, že se vysílá na, eh, na webu tento obrázek. Budeme pokládat tuto jednací pořad za schválený, pokud nejsou žádné připomínky. Dnes se budeme zase zabývat otázkou kybernetických útaků, protože před několika měsíců ehm, Evropská komise vytvořila studii o bezpečnosti v oblasti kyberprostoru a ehm, zjištění budou prezentovat pan Klimburg a Tyrman Klár a navíc jsme ještě Eh, při, ma, při, pozvali představitele Evropské vnější služby, aby nás informoval o tom, co se činí proto, aby Evropa byla chráněna před kyberútoky. Nakonec Evropská komise nám eh, bude také prezentovat své zjištění. Kyberútoky je velice složitým způsobem, jak porušovat veškeré činnosti, které jsou velice důležité pro správné fungování moderního státu. Je to velká hrozba. Tak to vidí Evropská bezpečnostní strategie, která je z prosince roku 2008. Členské státy Evropské unie, Evropská unie jako taková se snaží chránit před kyberútoky na to dělá to tež za pomoci e, svých příslušných služeb. Konečně pak Spojené státy zvažují kyberútoky e, e, jako eventuální e, válečné akce, na které by se příslušným způsobem reagovalo. Často se hovoří o kyberválce, ale velice často se zjišťují útočníci a proto je těžké na to reagovat. Na to v současné době vyloučilo, že by kyber útoky spadaly pod článek 5, ale snaží se posilovat svoji odolnost vůči takovým útokům trošku a tím, že vytváří eh, určitou eh, eh, jednotku, která by vlastně reagovala na takové útoky. A doufáme, že se dnes se dále dozvíme o tom, jak se můžeme chránit před kyberútoky. Zaháneme zahájíme tím, že si poslechneme eh, z autory uvedené studie pana Klimburka a pana Klára. Good morning, Děkuji vám za váš úvod, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Aleksandr Klimburg, jsem z Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku. Jsem velmi rád, že mám příležitost dnes prezentovat naši studii. Moje kolegyně Heli Tirma Klár se také zabývá výzvami spojených se s kyberútoky. A název naší studie je kybernetická bezpečnost a e, kybernetická síla. V tom je trochu e, odlišnost. Je tady pojem cyber power v angličtině, který e, vysvětlíme ještě během prezentace. Takže naše prezentace Eh, neodkazuje na všechno, co můžete nalézt v úplném textu naší studie, ale snažíme se pouze shrnout klíčové body v této dnešní prezentaci. Nejprve eh, asi musím udělat takový základní úvod do problematiky. Eh, v kyberprostoru panuje nejsou jednoznačné pojmy, kolikrát se i ty pojmy hláskují různým způsobem, odděleně nebo s pomlčkou. A to samotné vypovídá mnohé o tom, jak funguje kybernetická bezpečnost. Stejně tak ty role se mohou velmi lišit těch, kteří páchají tyto činy, buď jsou to státní aktéři, nestátní aktéři, teroristé a podobně. Stejně tak neexistují žádné shodné definice. Kyber eh, útoky mohou být definovány různým způsobem. Dnes eh, o tom také budeme hovořit. Existují ale také jiné pojmy, například informační válka, které nejsou definovány. Otázka je, jestli eh, vůbec víme, jaké otázky si klást, víme, co vlastně chceme zkoumat. A potom jsou tady různé eh, citlivé otázky. Někteří hovoří eh, v této souvislosti Eh, velmi důrazným jazykem, aby zdůraznili nebezpečí takové války. Já osobně musím říct, že jsem členem Rakouského ústavu pro zahraniční politiku, jsem také poradcem pro eh, tyto otázky pro genetickou bezpečnost rakouské vlády, nicméně veškeré názory, které tady dnes vyjádřím, jsou moje vlastní a nepředstavují oficiální postoj rakouské vlády. Nejprve několik základních eh, pojmů. Informační operace, to je základní pojem budeme mluvit o různých aspektech těchto informačních operací. Byl bych rád, jenom abyste si uvědomili, že je to velmi eh, široký pojem. Computer Network Operations, to jsou tedy operace v počítačových sítích, se skládají ze tří různých jednotek. Eh, je to zneužívání eh, nebo také špionáž a potom je to obrana CND. Eh, útok na počítačovou síť je pouze jedna z možných definicí, takže pokud eh, chcete, někdo chce provést CNA, tak také musí provést CND nebo CNE. To nevím, jestli to vidíte eh, v této tabulce, ale v pravém horním rohu máte uvedeny různé techniky nebo taktické nástroje, které se používají v těchto kyberútocích. A dnes o tom eh, samotném pojmu cyber power. Eh, cyber warfare, tedy vedení, eh, kybernetické vedení války, je metafora, takže přesnější pojem je cyber power, což zachycuje různé aspekty, které nespadají do toho předchozího pojmu. Například jsou to ty informační operace, což je vojenská definice kyberútoku. Jsou to CNA, CND nebo CNE. A dále jsou tady další pojmy Operation Security, Psychological Operations a tak dále. To jsou eh, všechno věci, které spolu souvisejí, ale eh, ve skutečnosti eh, v tom pojmu cyberpower jde o všechno. Řečník se omlouvá, že hovoří příliš rychle. Cyberpower eh, má mnoho společného s eh, informačním vedením války. Eh, samozřejmě první věc, která vás napadne, jsou vojenské záležitosti, jsou v konfliktech mezi státy. Týká se to také zprávy internetu, tedy jak funguje internet, týká se to komunikace, týká se to zločinu na internetu, kritické infrastruktury, e, týká se to také definic z ženevské úmluvy o e, internetu a terorismu, takže těch e, věcí, které spadají do tohoto pojmu, je celá řada a nemusí nutně jenom se týkat toho kybernetického útoku jsou to věci, které spadají pod ministerstvo vnitra, pod techniky, pod policii a pod eh, různé složky státní zprávy, tedy nejenom pod eh, armádu. A teď několik základních eh, charakteristických rysů. Hlavní problém ve všech těchto konfliktech je to, že není možné určit pachatele. Takže se velmi těžko zjišťuje, kdo provádí podobný útok. Někdy je to možné zjistit ex post, ale obtížně se to dělá v průběhu samotného útoku. Takže se vůbec těžko zjišťuje, jestli eh, na vás je páchán teroristický čin nebo kybernetický útok nebo něco jiného. Například CNE, tedy eh, ta špionáž eh, počítačová, je předpokladem vůbec pro útok na počítačovou síť, takže Někdo vám může říct, že špionáž není eh, bezpečnostní eh, riziko jako takové, ale eh, stejné, stejné způsoby nebo stejné techniky se mohou používat také pro ty softwarové bomby, jejich prostřednictvím se provádějí útoky. Takže to může být jeden z těch mezistupňů. A dále jsou tady velmi důležité pojmy, které popisujeme v naší studii. Jednak je to resilience, tedy odolnost, a poté deterrence, tedy ostrašení. Eh, jde o odolnost, která samotná posiluje eh, ochranu a poté je to odstrašování, což by mělo odstrašit eh, hrozbou proti útoku pachatele podobného útoku nebo systém krizového řízení. O těchto dvou pojmech eh, probíhá debata. Většina, větší část té debaty probíhá ve Spojených státech, protože Spojené státy dominují celé této oblasti, a to intelektuálně, technicky a také finančně. Ke Spojeným státům se ještě dostaneme. Nicméně i v Evropě se hovoří o odolnosti, ne moc o odstrašování. Nicméně je důležité vědět, že nemůžete eh, mít politiku založenou 100% na odstrašování a nemůžete ji mít ani založenou 100% na odolnosti, protože to jsou věci, které spolu souvisejí moje spoluautorka, se věnujeme spíše odolnosti. Myslím si, že odolnost je mnohem důležitější než odstrašování. Nicméně i eh, tak je potřeba mít určitou eh, část eh, odstrašení. Teď tedy můžeme hovořit o třech aspektech toho pojmu cyberpower. Například čínské schopnosti je možné popsat jako vnitřní odolnost Eh, v armádě jsou tyto eh, kapacity velmi silné v hlavním štábu, jsou to takzvané oddělení PLA. Nicméně existují eh, rozdíly mezi tím, co se stane v generálním štábu, co se stane v záložních jednotkách nebo jinde. Ty obrané kapacity všechny v Číně se soustředují na armádu. Číněně probíhal eh, bezprecedentní posilování systému prostřednictvím například eh, náhrady operačních systémů. Nepoužívají Windows, mají vlastní operační systém Colin, mají vlastní čipy, aby je nebylo možné, aby počítače nebylo možné kontaminovat a mají celou řadu dalších obraných mechanismů. Nejdůležitější z toho ale je, že mají vlastní program cenzury. Takže zvláštní část bezpečnostních jednotek, které mají, se věnuje dohledu nad internetem v Číně, jakož i e, mimo Čínu. Takže to je ta e, velká firewall. A ten důvod proto je ten, že před několika týdny, e, aspoň podle mých informací, v Číně je 450 milionů uživatelů internetu a je tam také 250 milionů blogů, což je obrovské číslo, což ukazuje také, jak eh, robustní je ten internetový prostor v Číně. A čínští, čínská vláda se toho velmi bojí, protože to by mohlo ohrozit její autoritu. A proto není ani až tak velkým překvapením, že bezpečnostní jednotky v Číně tráví tolik času tím, že se snaží zapojit takzvané netizeny, to jsou tedy ti uživatelé internetu, snaží se zapojit do toho, aby podpořili vládní politiku. Dělají to různým způsobem. Nejznámější z toho eh, jsou eh, hackerské soutěže, kdy se ti jednotliví hackeři zapojí do soutěží, které organizuje čínská armáda. Je to obširné téma, takže o tom hovořit nebudu. Ale abych to shrnul, podle mě většina vojenských kapacit eh, v Číně jsou eh, obrané povahy, jsou namířené tedy proti útokům ze zahraničí, zejména ze, zahraničí, ze Spojených států a jsou také velmi silní v obraně vůči vnitřním útokům proti tedy čínským hackerům a dále jim jde o to, aby ti čínští hakeři měli co na práci a proto vytváří programy, které umožní těmto hackerům útočit na evropské nebo americké systémy a v podstatě tedy eh, jim dávají důvody pro to, aby útočili na někoho jiného než na ně samotné. Ruské eh, kapacity eh, ty by šlo charakterizovat jako měkké odstrašování. Eh, realita v Rusku je taková, že spravodajská komunita naprosto dominuje všem těmto kybernetickým eh, kapacitám. Eh, těch způsobů je více. FSB, tedy Bezpečnostní služba Ruska, má hlavní roli. V Rusku jsou schopni dohlížet celému ruskému internetu. Veškerý provoz na ruském internetu je sledován. Eh, mnoho zemí eh, to neumí, eh, je to na základě legislativy SORM 2. Tedy všechny součásti ruského internetu jsou pod dohledem. Dále důležité si uvědomit, že kybernetický zločin v Rusku, což je také výsledek vzdělávacího systému, je velmi pokročilý, takže v roce 2007 40 Eh, veškerých eh, teroristických nebo pardon, zločinů, trestných činů na internetu bylo spácháno ruskými skupinami. Dnes je to spíše eh, problém zločinnosti v Rusku, protože mnoho zahraničních skupin tyto aktivity provádí v Rusku. Dříve to bylo propojeno se spravodajskou komunitou, nevím, jak tomu je dnes, ale existuje hodně informací o tom, eh, co dělala tato spravodajská komunita a organiz, eh, skupina organizace zločinu v Rusku v 90. letech. A tyto vazby se eh, využívají také v rámci eh, vlastenecké hackerské komunity, která eh, je využívána tedy jak spravodajskými službami, tak eh, zločinci. Například ten útok na Gruzii nebo na Estonsko probíhal tímto způsobem. A dále se to týká mládežnických skupin, které podporuje Kreml a které také jsou využívány proto, aby vyvíjely tlak na externí nepřátelé, tak jak je označují, ale také na některé interní nepřátelé. Takže tyto kapacity označujeme jako měkké odstrašování, protože to nejsou oficiální kapacity. Nejdůležitějším aspektem eh, cyberpunk v Rusku je ne to, co je známe, ale to, co není známe. Kapacity Spojených států jsou opačné, opačné povahy, jsou velmi finančně náročné. Tady máte tabulku, která je pouhou ilustrací toho, kolik různých organizací se podílí na kybernetické bezpečnosti. Je jich mnoho. Spojené státy na tyto účely vynaloží víc než zbytek světa dohromady. Takže je to eh, mnoho peněz. Většina těchto kapacit je eh, v armádě, eh, je to na podporu vojenských operací, eh, týká se to například komunikačních systémů. A vzhledem k tomu, jak obrovské jsou vojenské systémy ve Spojených státech, mají globální dosah a 80% těchto organizací, které vidíte v této tabulce, jsou obrané organizace. Všechny ty peníze a všechny ty organizace ale znamenají, že eh, eh, mají problémy s odolností. Je to eh, neustále velký problém, souvisí to s velikostí, s flexibilitou organizací. A proto se v minulosti zaměřovali na odstrašování, tedy pokud na, na nás zauč, to, to, zautočíte, tak my se opět oplatíme různými prostředky, které máme k dispozici. To je důležitá součást americké politiky již dlouhou dobu. Je to eh, také propojeno s jaderným, jaderným odstrašováním. Jak by naložili v takové situaci, není známo. A druhá věc je, že velmi často nevíte, kdo na vás útočí v kyberprostoru, takže tím se ta situace ještě komplikuje. Nejdůležitější je ale také to, že nestátní sektor je obrovský, takže tady to nesouvisí jenom s ochranou kritické infrastruktury, ale většina těch útoků se dotýká také průmyslových eh, aktiv. Eh, jenom část je zaměřena na vládní eh, orgány. A samozřejmě to probíhá bez nějakého právního ukotvení nebo zprávy, všechny ty záležitosti jsou eh, předmětem seberegulace. A teď mi dovolte, abych předal eh, slovo své kolegyni, která bude hovořit o dalších otázkách. Morning. Eh, dobré dopoledne. Jmenuji se Hrid Maklár a v této zprávě zastupuji Eh, Institut pro zahraniční politiku Estonska. Proto vše, o čem budu hovořit, eh, představuje akademické stanovisko a rozhodně eh, to není oficiální názor estonské vlády hovoříme o kybernetické moci, kybernetickém vedení války a kybernetické bezpečnosti. Musíme si uvědomit, že většina kybernetických činností se neprovádějí eh, v státní oblasti, ale v soukromé, protože 80 nejdůležitější infrastruktury, která závisí na zásobování vodou, elektřinou, na dopravě, to všechno využívá kybernetické neboli informační systémy. A tato obrovská část naší společnosti se pak nazývá kriticky důležitá infrastruktura ta je podporována informačními systémy a hladký běh informačních systémů je eh, nejdůležitější součástí civilní části kybernetické bezpečnosti. Na základě tohoto vysvětlení eh, přejdu k mezinárodním kyberiniciativám a iniciativám Evropské unie v kyberprostoru. Myslím si, že předřečník eh, už tady hodně hovořil o kybernetické moci, zejména z vojenského hlediska. Já budu spíše hovořit o civilním aspektu kybernetické bezpečnosti a kam se to v současné době vyvíjí. Za prvé, eh, je tedy záležitost, eh, která se nazývá řízení nebo zprávo internetu. Ten nebyl vytvořen proto, aby podporoval nejdůležitější ekonomické a jiné funkce důležité pro společnost. Nicméně internet eh, je teď klíčovým aktivem, je velice důležitým pro celou společnost a všechny členské státy Evropské unie a svět jako takový se teď snaží najít dobrá řešení transparentního modelu řízení internetu, protože to se zatím provádělo zejména v oblasti technického vývoje a politiky. Spíše je to přístup ze zdola nahoru, kde vlastně technici, programátoři definují eh, technické schopnosti internetu. A prozatím tento způsob funguje velice dobře. V oblasti politiky existuje eh, ikon, to je korporace internetu pro přidělené jména a čísla, pak existuje vládní poradní rada, ale zároveň ICAN, tedy eh, tato organizace je často obvinována z toho, že není příliš průzračná ve své činnosti, že není úplně jasná, jakým způsobem se tam přijímají rozhodnutí. V zásadě eh, Hovoříme-li o internetové správě, jedná se o dvě důležité věci. Jedna je svoboda používání internetu a druhá je jeho bezpečnost. Demokratické státy Eh, se příliš nesnažili měnit eh, tento současný model zprávy internetu, kde jsou různí účastníci, což znamená, že aktéři ze soukromého sektoru, stejně jako vlády v zeměpisném zastoupení, jsou součástí této zprávy. Některé vlády by chtěly, aby vlády státy ve zprávě internetu sehrávaly větší úlohu. Nemusím ani zdůrazňovat, že se jedná o nepříliš demokratické státy a některé organizace by také chtěli, Eh, získat větší slovo v řízení internetu nebo ve správě internetu. Prozatím ale neexistuje konsensus ohledně toho, jaký by tady měl být model. A ten eh, model, kde se na správě podílí mnoho aktérů, asi bude ještě probíhat. Přičemž Evropská unie je také globální velmocí dnes z hlediska politického, ekonomického vlivu a proto i ona by tady měla mít velký hlas, co se týče eh, vytváření řešení a modelu a s tím, aby se posléze dospělo i eh, k souladu se Spojenými státy, pokud se přijde na to, jak by ten nový model měl vypadat. Eh, abych dále pokračovala v této logice, a je to součást doporučení, Evropská unie samozřejmě tady musí sehrávat svoji úlohu. Pak existují také globální iniciativy, protože zpráva řízení internetu, neřekla bych, že to probíhá přímo hekticky, ale mnoha lidem na světě to není moc jasné. Celá komunita kybernetické bezpečnosti začala s jakousi e, e, e, regulací v oblasti politiky a objevují se i určité iniciativy. Fórum Meridian Fórum, kde se jedná o z politiky, kteří e, přijímají rozhodnutí a pak je First Forum, což znamená Forum pro reakci na incidenty a týmy bezpečnosti. Tam jsou e, zástupci států, vlád, ale i soukromé společn... soukromých organizací mají si vyměňovat informace. Já jakožto estonská občanka si myslím, že právě tato neformální fora nás zachránila v roce 2008, nikoli v oficiální státní akce, protože právě probíhaly kontakty mezi našimi a ostatními odborníky v oblasti bezpečnosti a proto bylo snazší na mezinárodní úrovni koordinovat reakci. Teď bych přešla ke kybernetickým iniciativám, které prosazuje a schvaluje ta mezinárodní eh, organizace, mezinárodní vícestranné organizace Eh, existuje jediný zatím právní nástroj, což je umluva eh, Rady Evropy o kybernetickém zločinu, která vlastně eh, je důležitá pro interní legislativu jednotlivých států a vyžaduje také prosazování těchto právních opatření ze strany účastníků úmluvy na mezinárodní úrovni. Většina členských států už se k tomu připojila a ratifikovala to, ale ne všechny. Spojené státy tuto úmluvu úmluvu podepsali a neratifikovali také Japonsko, Kanada a některé ostatní ze mezi eh, státy OECD. Je to velice důležitý nástroj, který propaguje také Evropská unie a řeší vlastně velice důležité otázky mm, i interní legislativy členských států eh, v oblasti kybernetického zločinu. A proto existuje konsensus účastnických zemí, že další nástroj nepotřebujeme. Pak samozřejmě máme OECD, která má pracovní skupinu pro informační bezpečnost a soukromí, což je spíše součástí ekonomické politiky a politiky v oblasti informační společnosti. OECD vydalo velice dobrá doporučení k ochraně kritické informační infrastruktury. Čili eh, i tento klub bohatých zemí OECD požaduje, aby členské státy této organizace udržovaly minimální úroveň ochrany eh, kybernetických aktiv před, eh, z, z mezinárodního hlediska. Pak máme další organizaci, to je OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. To už je spíše politicko-vojenský rozměr kybernetické bezpečnosti, jim se zabývá tato organizace a začaly eh, projednávat také standardy chování států v této oblasti a eh, před eh, rokem se rozhodli budovat také opatření důvěry v kybernetickém prostoru, aby se omezilo riziko, že dojde k nějakému nedorozumění přepočtu na základě vyšší důvěry. Například, když budete sedět eh, v mm, ve velicím středisku ve Spojených státech a uvidíte, že se odehrává kybernetický útok z Ruska. Pak budete muset eh, vědět, zda se jedná o oficiální nepřátelskou akci ze strany ruské nebo čínské vlády eh, proti vašemu státu, anebo zda se tady tváří nějaký soukromý aktor, eh, aktér, jako by ten útok přicházel z určité zemi. A aby se to dalo ověřit, by měla by tady být nějaká hotline nebo jiné kontaktní místo, aby se dalo rychle zjistit, zda opravdu ta země má takovýto nepřátelský úmysl. Čili vychází se tady z určité eh, logiky eh, studené války, kdy kdysi existovala takováto horká linka mezi Washingtonem a Moskvou, aby se zjistilo v případě útoku, zda to je chyba, anebo zda to je záměr. Stejná logika se nyní zavádí i do oblasti kybernetických konfliktů. Pak jdeme dále eh, a dostáváme se k činnosti v oblasti politiky v OSN. Ty dělají hodně a já tady nebudu to všechno číst, ale v oblasti politiky už došlo eh, k přijetí některých důležitých usnesení ve sociálním ekonomickém výboru, které zdůrazní kulturu v oblasti eh, bezpečnostní politiky a také prevenci a odolnost. Pak eh, usnesení z roku 2009, které přijal výbor pro odzbrojení. Tam bylo rozhodnuto, že USN vyprac, OSN vypracuje zprávu o kybernetické bezpečnosti jakožto součásti mezinárodní bezpečnosti. Říká, eh, je to zpráva, ehm, která pak vyšla v roce 2010, vypracovala ji skupina vládních expertů a řeší se tam několik důležitých otázek. Eh, za prvé, ehm, otázka stojí tak, zda máme eh, zákony, které by se vztahovaly na kybernetický prostor v případě konfliktu. Tady se říká, že ano, že eh, zákony eh, vztahující se na, eh, mezi, na válečné konflikty a humanitární otázky se vztahuje i sem. Státy mají tedy spolupracovat a mají vybudovat eh, eh, mechanismy včasného varování a snižování rizika. Státy mají také právo na sebeobranu v případě, že na ně zaútočí nepřítel kybernetickými nástroji. Podle charty OSN mají státy právo na sebeobranu a právě v této zprávě se doporučuje, aby se toto právo uplatňovalo i v případě kybernetických útoků. Čili toto je vojenská a politická stránka věci a podíváme se nyní na to, co dělá NATO. To vydalo svůj první politický dokument v roce 2007 v oblasti kybernetické eh, obrany, protože vlastně eh, útok na Estonsko byl tehdy pro ně překvapivý. Pak byla vytvořena také eh, řídící rada pro kybernetickou bezpečnost, plus k tomu, co už tady existovala předtím, je to a to, co se vztahuje ke schopnostem na to reagovat na kybernetické útoky. Na to se zaměřuje hlavně na svoje vlastní sítě, protože musí v první řadě zajistit eh, mm, bezpečnost vlastních cíl, eh, sítí. Strategický koncepce z loňského roku. Tady na to zdůrazňuje, že na to se bude schopné obhájit před jakýmikoliv útoky, včetně eh, výzev eh, v oblasti bezpečnosti. A v roce 2011 byl přijata politika, revidovaná politika kybernetické obrany a akční plán. Tam se zcela jasně definují tři kategorie reakce ze strany NATO. První je reakce kolektivní bezpečnosti. Pokud dojde k takovému kybernetickému útoku v rámci eh, širšího eh, konfliktu, anebo v rámci eh, konvenčního vedení vlády, války. A pak se uplatní příslušné postupy na to. Druhá kategorie reakce ze strany NATO Eh, to by připadalo v úvahu, pokud by spojenci nebo spojenec se stal předmětem velkého kybernetického útoku, pak by byla koordinovaná reakce na to a třetí kategorie by byly eventuální útoky na vlastní sítě na to, Pak by zareagovalo na to prostřednictvím vlastních technických prostředků. Teď přejdeme dálek a podíváme se na to, co zatím dělá Evropská unie. E, zahájila velmi důležitou činnost, zejména z civilní perspektivy v oblasti kybernetické bezpečnosti je třeba se velice pochvalně vyjádřit o iniciativách, které probíhají od začátku e, od roku 2000 ale asi nejdůležitější in, iniciativa eh, byla rozhodnutí rady, rámcové rozhodnutí eh, ohledně útoku na informační systémy z roku 2005. Pak následovalo několik eh, směrnic, pak také aktivity pro boj proti terorismu. A v roce 2009 a 2010 se odehrávaly velice důležité činnosti Evropské unie. Souvislo to s tím, že byly předloženy návrhy nových iniciativ v oblasti oblasti bezpečnosti eh, nebo zabezpečení proti eh, kybernetickým útokům. Teď momentálně se navrhu, projednávají nové návrhy, jak by měly reagovat členské státy a eh, Evropská unie. Čili objevují se další náměty. Bude to například systém pro evropské sdílení informací a varování a Centrum pro boj proti kybernetické zločinnosti do roku roku 2013. Včera jsme o tom slyšeli u příležitosti jiné akce zde. Je tedy důležité, aby Evropská unie pokračovala v činnostech spojených s kybernetickými zločiny, protože většina kybernetických útoků směřuje proti ekonomickým hospodářským subjektům. A to je velice důležité, protože banky a jiné subjekty přicházejí každý den o velké a Eh, prozatím se nedaří pořádně prosazovat zákony, aby se udržely pod kontrolou takovéto nelegální aktivity v kybernetickém prostoru směřující proti evropským společnostem. Je to evidentně jedna ze silných stránek, kterou má Evropská unie, protože je schopná eh, Eh, přijímat eh, tyto supranárodnostní směrnice a čili požadovat na členských státech, aby dělali více v oblasti boje proti kybernetickému zločinu. Dalším důležitým pilířem evropské eh, činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ochrana kritické infrastruktury. To je další otázka Mm, civilní, která je důležitá pro eh, eh, kybernetickou bezpečnost. Jedná se spíše o prevenci a zase je to ta civilní stránka věci, protože my všichni závisíme v každodenním životě na kritických eh, kybernetických strukturách. Naše společnosti všechny vysoce závisejí na informačních systémech. Většinou se to ani neuvědomíme, dokud se něco hodně špatného nestane a doufáme, že bude schopne, budeme schopni zajišťovat prevenci. A proto také veškeré iniciativy v oblasti ochrany kritické infrastruktury a příslušné směrnice z roku 2008 jsou velice důležité. Evropská unie má také celý seznam eh, kritických infrastruktur s přeshraničním dopadem a doufáme, že ICT sektor bude do toho také brzy zahrnut. Teď se dostávám už spíše k, ochraně kritické infrastruktury spojené spojené s ICT, s informačními komunikačními technologiemi. Například v roce 2007 eh, byla zahájena iniciativa bezpečnosti sítí a informací a v roce 2009 vyšlo sdělení, které se jmenuje Chránit Evropu před eh, velkými kyberútoky a porušováním po, hm, po zvyšování přípravy bezpečnosti a odolnosti. Bylo to sdělení zaměřené na to, aby lidé si více uvědomili, co je třeba dělat, že Evropská unie musí seriózněji začít začít uvažovat o kybernetické bezpečnosti a příslušné DG eh, výborně zapracovalo v této oblasti. V roce 2009 vyšla velice významná směrnice, nebo byla předložena, jmenuje se Eh, rámcová směrnice v oblasti telekomunikací. Mnoho směrnic vlastně bylo pozměněno a dostalo se do jedné směrnice a tam jsou důležitá doporučení pro evropské podniky týkající se výkaznictví a týkající se technologických a organizačních opatření, které třeba činit k tomu, aby se zabránilo takovým útokům. Existuje tedy eh, teď agentura eh, pro evropskou síť a informační bezpečnost ENISA v Řecku a právě loni uskutečnila první interní kybernetické cvičení. Cili, civilní část Evropské unie se posouvá správným směrem a všechny tyto velice důležité iniciativy už existují. Ale jenom je to asi otázka koordinace a dohledu. To tady ještě trošku chybí. Politická koordinace by asi měla být posílena další. A teď se dostáváme k oblasti e, společné bezpečnostní e, politiky tady musím, můžeme také ještě daleko víc dělat. V roce 2009 byla zmíněna kybernetická bezpečnost ve zprávě o e, uplatňování příslušné strategie. Myslím si, že estonská vláda prováděla velké lobování k tomu, aby se to ponechalo v této zprávě. Pak eh, bylo daleko více eh, praktických iniciativ Evropské agentury pro eh, obranu a další akce a Evropská služba, vnější služba také přišla s iniciativami, které se té zprávě ještě nezmiňují. Pak máme tady další eh, činnosti Evropské unie v oblasti eh, informací a takže eh, se po posledních útocích na evropské instituce posiluje i tato činnost. Je to velice správný okamžik, kdyby se to mělo dělat. Byli jsme požádáni, abychom hovořili o tom, jak jsou členské státy připraveny na útoky a to jsme měli zpracovat v té naší studii. Udělali jsme takový přehled, který to je v té zprávě nejdeme. Spojené království, Francie, Německo, to jsou nej, tři, největší členské státy a tyto státy mají vlastní eh, interní strategie pro bezpečnost a hodně do toho investovali, také mají dobré mm, struktury. Některé menší a středně velké členské státy také řeší tento problém a také mají své vlastní národní strategie a snaží se eh, eh, posilovat vlastní mechanismy ale zdá se, že pro mnoha země, zemí je to ještě úplně nová situace, takže některé státy o tom teprve uvažují. A doufám, že v nadcházejících letech se připojí více členským státům k této činnosti a budou si vypracovávat vlastní eh, strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti a budou do toho investovat. Ohledně doporučení a závěrů, tady bych zase dala slovo Alexandrovi. Děkuji. Takže projdeme si to důležité v naší studii, což je 23 posouzení a doporučení. Za prvé, eh, některé iniciativy EU byly velice užitečné pro posílení odolnosti, konkrétně podpořily ochranu kritických eh, infor, infrastruktur a také eh, krizové řízení. V posledních třech letech celá řada iniciativ proběhla dost eh, sáhle pro posílení odolnosti v konkrétních eh, členských státech EU. To je spojeno s bodem dvě, eh, kdy EU jakožto celek, ale zejména Evropská komise, se především zaměřují na malé či střední členské státy, pro které je velice těžké rozvíjet takovéto iniciativy politicky vzato čili je rozhodně v zájmu EU podporovat tyto iniciativy. A je velký rozdíl mezi kapacitami velkých tří či tři plus jedna eh, zemí a těmi ostatními zeměmi. Můžeme také říci, že je tady velký počet eh, zemí, které ještě vůbec nezačaly seriózně se zabývat tímto problémem. Některé eh, dobré složky bezpečnosti v oblasti kybernetiky eh, ani nejsou v rámci EU. Uvedu příklad. Podle mého názoru zajímavá skupina je třetí skupina, eh, což je neoficiální konglomerát eh, různých skupin a týmů, které reagují na kybernetické aspekty a právě proto je velice zajímavé, protože abyste se stali členem takovéto, takového týmu nebo takové skupiny, prostě musíte být velice dobré, dobří. Neznamená to, že prostě se zapojíte jen tak, protože chcete čisto zdůvodnit, že jste eh, z EU. Eh, existují některé eh, kyberincidenty, které jsou velice, velice závažné a my doufáme, že právě z těchto kruhů vzjde velice dobrá, dobrá ochrana. V loňské zprávě eh, bylo uvedeno, že neexistuje jediné Evropské centrum boje proti kyberkriminalitě a to je problém, že tady vlastně není konkrétní eh, koordinace a není také celkový přehled o tom, co se děje. Eh, je velice nízká úrovně, úroveň ochrany a útoky, které byly nedávno diskutovány veřejně, jsou pouze špičkou ledovce. Bohužel je tady eh, řada eh, incidentů, o kterých veřejnost neví. A eh, má se vytvořit nová speciální pracovní skupina expertů, která se bude těmito otázkami zabývat. Kromě toho, že tady jsou značné prostředky věnované této otázce, nejsou ještě dostatečné. Eh, není to jenom otázka počtu lidí, kteří se tomu věnují, ale také další aspekty. Eh, myslím, že doposud ještě zdaleka není plně chápáno, jak důležitý celý tento aspekt je pro bezpečnost. A bude to určitě velice důležité v nadcházejících 15-20 letech. Eh, jsou některé výjimky, například rada se snaží rozvinout Eh, politiku pro využívání počítačů, eh, to je ale velice pomalé a neděje se ještě dostatek eh, věcí v této oblasti. My právě navrhujeme, aby se něco podobného rozvinulo v rámci EEAS. Dále buď eh, výbor pro bezpečnost nebo další relevantní výbory by se měly věnovat této otázce kyberbezpečnosti. Eh, zabývá se tím doposud pouze výbor pro bezpečnost v rámci rady. KOSY, eh, nové, nový útvar, má tak také mandát, který možná není úplně jasně řešený v otázce, zda se má zabývat nebo nemusí zabývat otázkami kyber Eh, útoků. Eh, je to vlastně otázka, která není pouze interní nebo externí a eh, hospodářská, ale spoje všechny tyto aspekty. A například jsou některé skupiny, které se věnují eh, velice aktivně na mezinárodní úrovni těmto otázkám celá eh, řada eh, takových, takových skupin, které se zabývají právě otázkami kyberbezpečnosti. Zaslouží si určité vysvětlení otázka, co je hardware attack v kyberútocích. To je asi nejtěžší útok k provedení, ale také nejzávažnější ve svých Eh, důsledcích eh, eh, věnuje se právě otázkám hardwareu, to znamená zaměří se například na narušení čipu a znamená to, že některé servery, někteří, některé routery nebo některé čipy jsou takto předmětem těchto útoků. Je to zřejmě převážně oblast státních aktérů. Je to velice důležitá otázka a nejsem si jistý, zda tuto otázku většina evropských eh, členských států skutečně chápe v plné eh, závažnosti. Eh, jak by se zvládl takový a tak Všechno, co se týká těchto mm, otázek, kdy můžeme zvládat určité uh, útoky, ale ne možná tento typ závažných hardware útoků. Máme dva právní nástroje, které nám umožňují eh, článek 42.7 a článek 222 Oba tyto právní texty mají určité restrikce. V prvním případě eh, musí být stav skutečně vyhlášen válečný stav. Eh, dokonce i v případě velmi, velmi závažného eh, kyberútoku mm, to zřejmě nebude vyloženě vyhlášení války. Dále je to také otázka definování teroristického činu. Například v Estonsku ty útoky nebyly definovány, alespoň ne ze strany EU, jakožto teroristický čin. To znamená, že prakticky nemáme právní eh, nástroj, který by, pomohl, který by umožňoval pomoci Estonsku. Máme tady prostě otázku dobré vůle, eh, ale nemáme žádný nástroj na vysoké právní úrovni, který by umožňoval podpořit eh, Estonsko. A to je velmi závažná věc z hlediska toho, jak je popisován terorismus v této době. Pak jsou tady některé další právní otázky, ke kterým se možná vrátíme v otázkách další doporučení, další slide. Eh, doporučení. Chtěl bych říci, že to platí pro všechny eh, instituce a že je velice naléhavé eh, důležité zvýšit úroveň zajištění informací. Tato úrovně zajištění jsou zatím velice, velice nízké a Eh, to znamená veškeré používání, uchovávání, archivování eh, dokumentů. Úroveň eh, implementace těchto opatření, já bych řekl takto, opatření sama o sobě jsou dobrá, ale jsou jen velice špatně či málo kdy vůbec uplatňovány a realizovány v praxi. To je asi ten nejdůležitější blok a původní eh, nebo počáteční fáze, to je teprve ten první krok a je třeba pokročit k dalším. Za druhé, eh, také se to týká všech institucí, je třeba eh, rozšířit mm, akreditaci z hlediska bezpečnosti. Některé útvary v komisi, například třeba DG Info, se zabývá těmto, touto otázkou, odvádí výbornou práci, mají e, tým na toto téma a konkrétní podútvar, e, kde je pár e, lidí, kteří jsou skutečně prověřeni z hlediska bezpečnosti. Přitom jsou tady útoky, které jsou také předmětem utajených Eh, skutků, ale my o nich tady chceme hovořit, je opravdu velice naléhavé se těmto otázkám věnovat. A dále třetí věc pro všechny instituce. Rozhodně bychom doporučovali eh, podpořit výměnu informací a vytváření partnerství veřejné soukromé aby bylo přesně definováno, co to vlastně vůbec znamená a specificky uvedu jeden příklad. Eh, DG Info Eh, vyvinulo eh, skupinu EPPR3, eh, která se věnuje právě otázkám odolnosti. To je velice důležitý. EPP3 by mohlo být ještě dále rozšířeno. A jsou tam některé další věci, které by buď mohly být zahrnuty, nebo mohly být prováděny separátně. <clears throat> Musíme si uvědomit, že členské státy se věnují těmto otázkám samostatně. Každá země má tedy PPP, které se věnuje finančním sektoru, energetickému sektoru, ale neexistuje na evropské úrovni takové PPP. Eh, Žádná eh, instituce ovšem nepůsobí ve vaku, musí působit v vzájemných vazbách. A to zejména, když jsou předmětem útoku. Dále eh, otázka rady, sekretariátu rady, tady je třeba jasně eh, specifikovat úlohy PSC, KOSY a CSC, protože neexistuje zcela jasně řečeno, kdo je informován, kdo koho informuje, kdo informuje koreper a tak dále. Já už jsem řekl, že právě výbor pro bezpečnost v radě je celkově odpovědný za tyto otázky, ale to je eh, mimo CPFC. Dále otázka parlamentu. Tady například otázka organizování slyšení, zejména o vážných kyberútocích proti EU. E, došlo k řadě velmi závažných e, útoků, o kterých e, nebyl parlament informován a myslím, že je velice důležité. Já vítám, že se rozšiřuje eh, program V tohoto hlediska pro evropské poslince. Je zapotřebí mít daleko širší základnu vědomosti o tom, co toto eh, představuje a e, kdo jsou aktéři, jaké jsou tyto typy útoků. A mít e, slyšení k těmto tématům je opravdu velice důležité. Dále doporučujeme e, vytvořit také finanční nástroj pro financování v této oblasti. Uvedu příklad z vlastní země. My jsme desetina Německa rozlohou a můžeme snad říci, že potřebujeme desetinu zdrojů, že třeba když eh, Německo má 100 tisíc eh, mužů v určité jednoce, že nám stačí 10 tisíc mužů, eh, takže když Německo má v týmu krizového řízení 10 nebo 15 lidí, nám bude stačit jeden. To eh, platí pouze v některých eh, oblastech. Menší země, jako je Rakousko, samozřejmě nejsou tak bohaté jako velké země. A otázka eh, poměru těch prostředků bohužel neplatí takto automaticky. Já bych ještě opakoval výzvu předchůdce. Potřebujeme rozhodně koordinátora pro kyberbezpečnost. Je tady celá řada eh, velmi dobrých, instit- velmi dobrých iniciativ, které probíhají a které jsou velmi nápomocné a právě potřebujeme i takového koordinátora. Podporujeme eh, také to, aby Evropský <clears throat> parlament podpořil ratifikaci úmluvy eh, Rady Evropy o, o mm, kyberzločinu. Eh, je tato umluva ještě nebyla zcela všeobecně ratifikována. Bylo by velice dobré podpořit ratifikaci, co nejširší ratifikaci eh, této umluvy. Eh, dále by tady také kyber bezpečnost měla mít daleko větší váhu v programu EDA. Je to velice technicky složité, složitá oblast také podporujeme přeskum eh, programu Secure ICT Supply Chain. Eh, to je mm, důležité tak velké země jako Francie, Spojené království a samozřejmě Spojené státy mají eh, programy pro zajištění zásobovacího řetězce. Dokonce i některé konkrétní Eh, podniky, které vyrábějí mikročipy pro velice citlivé programy, jsou do toho zahrnuty. A eh, cílem je zajistit, že kritické eh, prvky, jako jsou například mikročipy, budou k dispozici, budou zajištěny jinak prostě je váš systém zastaralý a není možné již s tím nic udělat. Dále bychom také chtěli rozšířit zaangažovanost Ehm, ve vztazích k nečlenům v oblasti eh, kybernetiky. Velmi vítáme nedávné, nedávnou, nedávno vytvořenou skupinu, eh, vytvořenou v rámci DG Info, eh, která se věnuje kyberbezpečnosti ve vztazích se spojenými státy. Samozřejmě důležité je, aby to také fungovalo i k dalším velkým aktérům, jako je Rusko nebo Čína. A Eh, rozhodně je v této oblasti dobré mít užší vazby. Eh, dále eh, komunitární nástroje pro financování podpory kyberbezpečnosti v malých a středních podnicích. V některých zemích, jako například v Německu, existuje německý úřad, který se věnuje otázkám bezpečnosti a má celou řadu nástrojů, které jsou zdarma, které jsou velmi efektivní, jako je například rizikové řízení, Eh, řízení rizik a eh, další pokrývají jen velmi malou část toho potenciálního rozsahu eh, všech nástrojů, které je možné poskytnout, ale bylo by užitečné je na úrovni EU přeskoumat, protože je tady celá řada například programů, které jsou eh, i zdarma k dispozici pro domácí použití. Je možné je stáhnout, použít doma. Eh, otázka eh, zní, že když jsou takové programy za poplatek, jak je to k dispozici pro malé a střední podniky. Například Evropský parlament by mohl, eh, by mohl financovat program eh, licencování těchto programů pouze pro malé a střední podniky, nikoli pro velké. Eh, a konečně také musíme hovořit o kyberagendě CFSP. Zatím taková věc neexistuje a já prosím o další diapozitiv. Taková kyberagenda CFSP by samozřejmě eh, znamenala také posouzení, zhodnocení, eh, řízení internetu, eh, otázka kódu. Nemůžete očekávat, že se nějakým užitečným způsobem pustíte do řízení internetu, když se nebude zvládat otázka bezpečnosti. Vše, co se rozhodne nyní, bude ovlivňovat dalších pět, šest až deset let na internetu a e, bude to mít obrovský vliv na celou globální ekonomiku. Mm, otázka kyberkonfliktu je bezesporu velice důležitou e, otázkou a tady EU nehraje prakticky žádnou úlohu. Totež se týká účasti na mezinárodních diskusích pro vyvinutí norem a standardů. Celá řada diskusí probíhá v rámci OSN, ale také v OECD a zaměřují se na vyvinutí společné dohody eh, v rámci zemí, které se pohybují v kyberprostoru. Například eh, brzy bude Ženevská umluva o kyberprostoru a eh, samozřejmě bude to mít jen omezenou eh, užitečnost, protože to není možné prosadit a vynutit. Tyto diskuse probíhají už zhruba rok, rok a půl a opět EU tady nesehrává příliš velkou úlohu, eh, protože ty hlavní hodnoty EU nejsou tady eh, zdůrazňovány. Jde totiž o takové hlavní zásady, jako je například respektování eh, v kyberprostoru. Dále je tady také další naše eh, doporučení. A eh, by velice bych vítal, kdyby se realizovalo, pokud ne, tak bych apeloval na to, aby se eh, realizovalo a to znamená, aby se eh, v policejní spolupráci věnovala stejná důležitost jako vojenské spolupráci, to by bylo velice důležité, aby také EEAS se věnovalo této otázce. Musíme také hovořit o eh, reakci celé Unie na závažné kyberútoky. Máme jasný soubor parametrů, jak reagovat na kyberútoky. je velice důležitý nástroj zastrašení nebo odstrašení od kyberútoků, eh, které je eh, možné provést eh, prostě říct, to už je určitou formou odrazení od takových útoků, když se e, pohrozí e, v, pří, pro případy případných takových e, kyberútoků. Potřebujeme také hovořit o lepší koordinaci v rámci již existujících iniciativ komise, zejména CFPS, a také je nesnadné tyto věci koordinovat, zejména když si lidé neuvědomí, jak velice důležité tyto aspekty jsou. Dobré by bylo také podpořit EUMC při vypracování rámců společné politiky. To je bezesporu užitečné a je třeba v tom pokračovat. Potřebujeme také výrazně zvýšit zdroje eh, v rámci sekretariátu rady, ale také EEAS i v rámci komise. Jen málo lidí je schopno se těmto otázkám věnovat, alespoň nyní. A můj názor je, že e, tyto lidé, tyto lidé jsou především v DG Info a i když na tom již pracují řadu let, je jich jen velice málo a je třeba rozšířit počet lidí, kteří jsou schopni analyticky zpracovávat tyto otázky a jsou schopni komunikovat navzájem. Tito lidé eh, a jejich systémy budou prvním cílem a nebudou-li mít nástroj k práci, tak je vše ostatní dále eh, zbytečné. Dále nové iniciativy v oblasti ehm, Evropské obrané agentury EDA. Tady je celá řada výzkumných projektů, ale také eh, existují eh, v Spojených státech, Francii, Německu, v Spojeném království. Ehm, malé a střední státy mají menší přístup eh, k těmto ehm, aspektům a ten rozdíl se ještě zvýší. A konečně potřebujeme také mít přehled o mezinárodních organizacích, které eh, působí v této oblasti a zjistit, zda je možné nějak je eh, dát do vztahu. To platí jak bilaterálně, tak multilaterálně. Jinak nebude možné přijmout příslušná opatření. Toto už se blíží ke konci eh, našeho vystoupení. Já vám velice děkuji a těším se na vaše otázky. Thank you very much. We could have some questions now. A teď je čas na otázky. Předtím než začne druhý panel. Pan Gale. Pane předsedo, to byla skvělá prezentace. Pro mě to, jsou to relativně nové věci, ale zajímalo by mě, jak závažný by takový útok mohl být. Vedlo by to k umrtí mnoha lidí například. Já vím, že ministr, britský ministr zahraničí na Měchovské konferenci hovořil o kritériích. Já jsem to ještě nestudoval podrobně, ale zajímalo by mě, v jakém okamžiku se kybernetický útok stává aktem války, jako je, je například překročení hranic tedy v jakém okamžiku je to konflikt mezi státy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také oběma přednášejícím. Během obou prezentací jsme si mohli uvědomit, v jak složitém prostoru se pohybujeme. To vyšlo najevo už při tom prvním obrázku kde bylo uvedeno, že v podstatě ani neexistuje shoda o těch pojmech, a že v podstatě není jasné, jestli se má hovořit o cyber war, cyber attack nebo cyber power a tak dále. To všechno je znásobeno tím, že eh, značná část eh, Ehm, našeho života probíhá prostřednictvím internetu, ať už to je, jsou soukromé věci nebo státní věci a proto jsme velmi zranitelní. Jde tady o aspekty vnitřní bezpečnosti, externí bezpečnosti, jde o hospodářskou kriminalitu a nebo čistě soukromou komunikaci. A proto si myslím, že prezentace byly relevantní nejenom pro náš výbor, ale i pro všechny ostatní výbory v našem parlamentu. Eh, my jsme tady na půdě podvýboru pro bezpečnost a proto bychom se měli zabývat eh, aspekty externí eh, bezpečnosti, ale možná i té vnitřní bezpečnosti. Vy jste také eh, formulovali celou řadu otázek, které v současnosti ještě nejsou zodpovězeny. Hovořili jste například o tom, že jedním z největších problémů je vůbec zjistit, kdo provádí eh, daný kybernetický útok, jestli je to nějaký soukromý hacker, a nebo jestli je to někdo mm, najatý nějakou nepřátelskou vládou, který mm, a jejím jménem nebo jejím, z jejího pověření má provést útok na jiný stát. A nebo jestli je to nějaký eh, vojenský útok, nebo je to, jestli je to organizovaný zločin. A v podstatě je to jedno, kdo to je, ale eh, moje otázka je následující. Existuje nějaký způsob legitimní reakce Eh, určovat to podle toho, proti komu je ten útok namířen. Pokud to je zamířeno například na nějaké vojenské zařízení, eh, tak je snad možné reagovat stejnými eh, prostředky, když hovoříme například o externí bezpečnosti, nebo když je to vnitřní bezpečnost, tak stejnými prostředky, nebo když je to hospodářská kriminalita, tak ten vůči ten útok namířen by měl být oprávněn použít stejné prostředky na svoji eh, obranu. Pokud jsou to eh, soukromí uživatelé internetu, tak ti můžou jít k soudu a tam podat eh, žalobu. Takže ta škála reakcí je široká. Je to představitelné takovým způsobem přiměřeně reagovat. A druhá otázka, která s tím souvisí, když se pohybujeme na půdě externí bezpečnosti, tak je legitimní se ptát eh, nejenom, eh, jaké jsou možnosti obrany, ale také, jaké jsou možnosti preventivního útoku. Eh, souvisí to také například s tou jadernou elektrárnou v Busheru, na kterou byl eh, spáchán jeden kybernetický útok a kde tam šlo vlastně o preventivní útok, aby se zabránilo vývoji jaderné zbraně v Iránu. A nevíme sice úplně přesně, o co tam šlo. Šlo tam o tom, že se do programu eh, vpašovalo něco, co potom z vyřadilo z provozu eh, zařízení eh, v té jaderné elektrárně. Otázka je, jestli jsou takové prostředky legitimní a jestli je možné je využívat pro útoky. To jsou otázky, které já vidím v této oblasti. A úplně na začátku předseda říkal, že budeme hovořit o článku 5 eh, eh, charty NATO. což je důležitý článek, ale že nepanuje zhoda o tom, jestli kybernetický útok eh, může být považován za jeden z těch příčin, které by mohly vést k aktivaci tohoto článku 5 a o tom je potřeba se eh, vést diskusy. Paní Kopan? Děkuji. Já myslím, že tato debata je velmi aktuální, protože eh, probíhá souběžně také s iniciativou eh, NATO. A jak už bylo řečeno, to samo o sobě by nás mělo vést k zamyšlení o tom, co děláme v Evropské unii. v tomto kontextu to souvisí i s dalšími iniciativami ENISA, eh, zpráva ENISA. A v té zprávě se hovoří o tom, že připravenost jednotlivých zemí je odlišná, že útoky na sítě ano, jejich eh, a odolnost vůči těmto otokům se liší a tak dále. A podle mě to potvrzuje Nedošlo k velkému pokroku od spuštění Evropské strategie v roce 2006. Komise eh, si udělala inventuru v dubnu 2011 v této oblasti. Snaží se skoordinovat eh, schopnosti reakce jednotlivých zemí a posílit spolupráci na mezinárodní úrovni. Můj pocit je, že návrh komise jde správným směrem, ale není to dostatečné, že je potřeba to prohloubit. Potřeba mít konsistentnější a rozsáhlejší politiku a budovat eh, naše kapacity v rámci SZPP v rámci NATO, tak abychom byli připraveni na všechny typy kybernetických útoků. A měli bychom se zaměřit na prevenci spíše než na eh, reakci na vojenské hrozby. A proto hovořím o eh, potřebných kapacitách, měl se také vyhnout duplikaci a zlepšit koordinaci. Otázka je následující. Mohli byste nám dát nějaké objektivní hodnocení opatření komise? Co si o nich myslíte? Co si myslíte o současné situaci? A vzhledem tomu, že jsem začala odkazem na Enisu, tak bych tím také chtěla skončit probíhá diskuse o užitečnosti této agentury a o potřebě posílit a reformovat její mandát, který vyprší, vyprší v březnu 2012. My si myslíme, že je potřeba dále budovat eh, tyto kapacity v rámci Evropské unie, proto bychom se měli shodnout na užitečnosti této agentury, která by měla poskytovat odborné poznatky Evropské unii a členským státům a koordinovat eh, výzkum v oblasti kybernetických útoků. Děkuji, pan Butikov. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat za prezentace, byly eh, velmi názorné a poučné. Mám eh, mnohem více otázek, než jsem eh, schopný tady položit, ale zejména jde o věci, které souvisejí s governance, tedy s řízením této oblasti. A první otázka se týká konkrétně vztahu mezi rolí Evropské unie a členských zemí. Pokud jsem to správně pochopil, tak jste eh, eh, zejména z pohledu malých a středně velkých členských zemí hovořil o tom, že je potřeba eh, zavést nějakou společnou reakci, ale jaká je ochota těch větších členských zemí aktivně přispívat eh, k tomu, aby vznikl nějaký společný mechanismus. Druhá otázka. Podle vašich vlastních slov existuje problém s tím, eh, že se mnoho těch kybernetických útoků považuje za vojenské útoky, ale eh, mohou být i útoky jiných typů. A jak, jaké by mělo být rozdělení rolí mezi ministerstvy obrany a ministerstvem vnitra například? a podle jakých kritérií by se eh, to mělo řídit. A na tom příkladu Ruska a Číny se výslovně hovořilo o roli těch hackerských komunit. Máte nějakou zkušenost s nimi z Evropské unie? Tedy jakým způsobem funguje taková komunita v Evropské unie a jak se staví k podobným věcem? nebo by se mohla stavět podobným věcem. Co se týče NATO a SZBP, tady je podle mě relevantní otázka, jaké přístupy existují v oblasti spolupráce a duplikace mezi těmito dvěma organizacemi. A na závěr Když jste hovořili o Číně a Rusku, tak jste ji zvolili jako země, které provádí, nebo které jsou nepřátelské, nebo provádějí eh, akce, které jsou nepřátelské vůči nám. Ale máte nějaké zkušenosti s tím, že by existovaly mezi námi strategies of commonalities, tedy nějaký společný pohled na věc v tom smyslu, že i tyto země by mohly spolupracovat s námi na otázkách spojených s eh, obranou vůči těmto kybernetickým útokům. Tedy je tady eh, nějaký potenciál pro vypracování společných mezinárodních norem? A úplně poslední otázka. Hovořili jste o odolnosti a odstrašování, jako o jakýchsi ideálních eh, koncepcích. A hovořil jste také o tom, že Spojené státy jsou státem, které se opírají o takzvaný hard deterrence, tedy tvrdé odstrašování. A fungovalo, funguje to? Existuje příklad toho, že by to zafungovalo v minulosti? Děkuji, pan Herrenhauser. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat za výbornou studii, za eh, nastínění těch hlavních otázek. Mě chyběla jedna věc, tak vzhledem tomu, že jsem členem výboru pro rozpočtovou kontrolu, a to jsou náklady. Zajímalo by mě například, jestli existují nějaké odhady nebo popis toho, jaké škody způsobují tyto kybernetické útoky v Evropské unii a na druhou stranu, kolik investují země, jako je Německo, Británie nebo Francie nebo Spojené státy do obrany před těmito eh, kybernetickými útoky. Možná, že to jsou čísla, která by nám pomohly si udělat přehled o, tom, o této situaci. Nikola, paní Nikolaj? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentace, které byly velmi obsáhlé. Já mám několik otázek týkající se systému prevence. A myslím si, že přestože nemáme společné definice eh, těchto útoků, tak si myslím, že prevence je nejdůležitější. Mohl byste se zmínit o nějakých příkladech dobré praxe, které by mohly zabránit podobným útokům nejenom na straně státu, ale také na straně soukromých subjektů nebo eh, organizací. A druhá otázka se týká vyšetřování a stíhání těchto typů trestné činnosti. Bohužel V této věci nepanuje společný přístup a členské státy nemají kapacitu nemají eh, kapacity pro vyšetřování takových eh, trestných činů. Nemají například odborné znalosti a nemají lidské zdroje. V roce 2008 například ta rada rozhodla o tom, že založí nějakou národní platformu, ale vůbec nevím, jestli to funguje. Tato trestná činnost je kolikrát mnohem rychlejší, než na to státy jsou schopné reagovat. Děkuji, pan Paleckis. Thank you. Děkuji. Já se omlouvám, protože jsem se nemohl předtím účastnit, protože jsem musel hlasovat v jiném výboru ale rád bych eh, přece jenom eh, položil otázku řečníkům. Myslím si, že kybernetická zbraň je ta nejnovější a kyberné obrana předtím je nejnovějším typem obra, eh, obrady, ale, obrany, ale můžeme také najít určitou paralelu mezi dělem a mezi jinými zbraněmi, jestliže je jestliže je kulka, která proděraví opancéřování, pak toto opancéřování bude posléze zdokonaleno, aby se zvětšila odolnost, ale pak se zase vynalezne jiná, eh, jiný náboj, jiná zbraň, která dokáže prorazit i tímto pancířem. Je něco podobného i v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany pře- můžeme eh, si představit takovou obranu, která pak už by byla neporazitelná? A v jakém stádiu se nacházíme? Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, to bylo vysoce informativní sdělení, takže velice si cením těchto prezentací, které zde zazněly. Myslím si, že je to věc vysoce aktuální. Některé dotazy, které bych byl položil, už zazněly, ale přece jenom bych vás poprosil, abyste se vyjádřil podrobněji k útokům na hardware, na technické prostředky. Zmiňovali jste to jako potenciální obrovité nebezpečí. Kladu si otázku, zda je možné Eh, hovořit o útocích na počítače, na přenosové systémy. Jak to všechno vypadá? Děkuji. Eh, děkuji za eh, mnoho dotazů, které padly v diskusi. Všechny jsou zajímavé, budu to eh, vyřizovat v tom pořadí, v jakém byly položeny a pak kolegyně doplníme odpovědi podle vlastního uvážení. Nejprve ohledně nebezpečí kybernetického útoku, jak velké to nebezpečí může být a také otázka definice kybernetického vedení války. Jak eh, velkým, jak nebezpečný může být takový útok, to je otázka, která se velice diskutuje v posledních 10 až 12 letech z hlediska eh, odborníků, eh, kteří se tím zabývají, nejde až o tolik, ale víme, že to nebezpečí samozřejmě může být obrovské, ale otázka je, zda naděláme více škody, když o tom budeme hovořit, místo abychom to vyřešili, anebo zda je důležité o tom hovořit. A tady jsou rozdíly, eh, protože například v Bílém domě se hovoří o tom, že probíhá kybernetická válka slov slov. Hovoříme o mnoha věcech a velice často eh, je zatím politický motiv často je na tom v Americe i například vnitřní boj mezi ministrem, ministerstvem obrany, mezi spravodajskou komunitou a podobně. V Evropské unii to ještě tak není možná, ale přece jenom ještě nemáme definici. Technická úroveň, te, kybernetický útok může být velice závažný, skutečně může nadělat obrovskou škodu jaká se předpokládala v těch nejčernějších scénářích. Ale zase to jsou ty nejčernější scénáře, čili není pravděpodobné, že by eh, došlo k něčemu podobnému jadernému útoku. Jak si samozřejmě eh, kybernetický útok je pravděpodobnější než jaderný útok, ale oba jsou poměrně nepravděpodobné v obrovském měřítku. Hodně jste viděli i ve filmu, co se všechno může stát, ale zda se to opravdu stane a zda reálnou jsou, je, je realistické se toho obávat, to je jiná otázka. Pak definice kybernetické války, o tom se zmíní i kolegyně hovořila, už se dělali eh, pokusy kybernetické vedení války definovat, když se vlastně kybernetický útok klade na roveň ozbrojenému útoku. Samozřejmě, že je tady velký prostor eh, k dalším úvahám. Zabývala se s tím loni v černu OSN, hovoří se o kybernetické špionáži, která se nepokládá za kybernetickou válku, ale pokud by došlo k, k velkému porušení systému a informací, pak by to bylo možné pokládat za eh, akt války. Druhá otázka. Tady byly dvě důlež- velice zajímavé otázky. Jak reagovat? To byla jedna, kterou jsem si poznamenal. Zda máme eh, eh, k odvětě použít stejné prostředky. A pak preventivní útok. Za prvé, jak reagovat a zda máme odvetu uskutečnit stejnými prostředky. Já jsem o tom hodně hovořil. A Reuters před dvěma dny se mnou eh, uspořádal interview, které brzy vyjde. IMF například ehm, také bylo předmětem útoků neznámých aktérů, kdyby, ehm, čili jedná se o globální, globální instituci. Máme nějaké globální vyšetřování také, kdyby došlo k takovému útoku na Mezinárodní měnový fond, jak se bude vyšetřovat útok. Zatím rozhodují eh, válk, eh, jednotlivé vlády, ale kdyby došlo na Mezinárodní měnový fond, pak by bylo asi důležité, kdyby se vyšetřování z i nevládní sektor zúčastnil. Můj kolega Josef Nye eh, řekl, že je třeba snažit se chytit samozřejmě zloděje. Evropští hackeři eh, nebudou eh, třeba bojovat proti čínským a ruským hackerům, ale naše schopnost v civilní společnosti by měla být, mít schopnost fungovat. Měli by být schopni psát softwarové programy, ale měli by také mít možnost psát zprávy o tom, kdo podle jejich názoru je za těmi útoky. Co se týče eh, útoků na eh, Estonsko a Gruzii, tak um, hlavně se o tom psalo ve čtyřech zprávách. Jednu jsem pomáhal eh, psát a hlavně se toho zúčastnila civilní společnost. Samozřejmě, že tam byly různé informace, ale v médiích se psalo o tom, na co se nás ptali. Nás se ptali jako na odborníky na civilní společnost, my jsme jim dali k tomu informace, oni použili potom tyto informace, čili to jsou nestátní, nevládní útoky a myslím si, že nejlépe je prostě také zjistit, že to opravdu není státní útok. Spojené státy jsou samozřejmě velice proto, aby se to pokládalo za válečné útoky, že zejména Jest, eh, jestliže budou například určitá zařízení, jako by mohla by být eh, bombardována, pak je dobré použít i kybernetickou zbraň. Já jsem se tohle věci jako takovou nezá, nezá, nezajímal, nezabýval. Ale je tady jedna důležitá záležitost. Kromě záměrů, dejme tomu Iránu, pak je tady další věc, že když se eh, vypustí křídlatá eh, raketa, pak se dá zničí. Ale když se virus eh, takto vypustí, pak se dá přeprogramovat a můžete ho poslat rovnou na zpátek. Můžete to poslat jako vánoční balíček. A tato eh, diskuse velice často zaznívá eh, z oblasti vojenské eh, komunity ve Spojených státech, která ta organizace, která se tím zabývá. Oni samozřejmě neříkají, že nic takového neudělali a já nechci o tom ani spekulovat na veřejnosti. Ale kdokoliv přišel s tím, čemu se říká stuxnet, tak vlastně vlastně vytvořil kybernetický terorismus na dlouhá léta. Určitě to hned tak neskončí. Takže první otázka. Ano, takzvané soft ataky jsou možná lepší než hard ataky. Znamená to, že budeme mít více takových útoků v mezinárodní věřítku, než jsme viděli předtím. To si musíme ptát. Otázka jde o další pokrok v oblasti evropské bezpečnosti strategie. Tady se moc zatím neudělalo a o tom jsme také hovořili v naší zprávě, že neuvěřitelně málo se tady vlastně odehrálo. Aby bylo možné objektivně vyhodnotit eh, názory komise, Tady bych chtěl doporučit, abyste si přečetli tu zprávu, protože tam zabíháme do určitých podrobností. Vy jste například hovořili o budování systému eh, reakce v jednotlivých členských státech. To souvisí se schopností členských států, aby jednali podle doporučení. Jedná se i o technické schopnosti a také, aby pořádně pochopili, co se navrhuje a aby měli také finanční finanční prostředky, aby mohli zaplatit eh, i lidi, které na to budou potřebujeme. A tady jsou velké mezery a proto výhody potom vždycky mají ty velcí hráči a nikoliv malí hráči, právě protože jsou různě vybaveni co do prostředků. A eh, samozřejmě mandát Eniza, Eniza eh, o Nejzie hovořila i moje partnerka a její konkrétní úloha v budoucnosti se teprve bude muset stanovit. Zatím se na tom pracuje a myslím si, že je také důležité, že nedávno byla vytvořena pracovní skupina, ta eh, právě má základnu tady v Bruselu, ale já osobně bych dal, by, bych byl možná radši, kdyby Enisa byla eh, v Řecku. To je můj osobní názor, ale fungování Enise jakožto eh, agentury měla by být schopna tedy objektivně podávat názory třetích stran o útocích v Evropě. To je tedy velice důležitý aspekt i rámcové eh, směrnice o telekomunikačních prostředcích, že by měla mít důležitou úlohu i v oblasti informací o těchto útoků. To je přímo průlom. Čili ENISA bude mít tady odpovědnost, kterou většina eh, vládu nemá. ENISA podle mm, názoru členských států eh, má teď schopnost schopnosti, které členské státy nemá. Doufám, že tedy Enisa se s tím vyrovná, protože je to obrovská úloha a bude se třeba, bude třeba udělat hodně. Pak eh, číslo čtyři. Ano, my jsme pokročili v oblasti podpory menších států. Jak už jsem říkal předtím, menší státy mají velké problémy, aby získali pod, intelektuální, technické, finanční prostředky pro řešení těchto záležitostí. Otázka, kterou si tady musíme položit, zní, jak, do jaké míry podpora přichází i z větších států. Větší státy byly poměrně neochotné zatím podporovat iniciativy komise možná eh, více otáleli, eh, pokud se jedná o eh, iniciativy komise, než na bilaterální úrovni. Pokud je někdo bilaterálně požádá, spíše asi pomůží. Například nebudu jmenovat menší země, které třeba konkrétně požádali a dostali pomoc od větších členských států. Mohli by samozřejmě požádat také Enízu, o toho tady je. Na bilaterální úrovni tedy větší státy pomáhají pomáhají, pomáhali, ale členské státy někdy nevěnují stejné eh, prostředky z hlediska eh, výše postavených řídících pracovníků mm, těm menším. A pak není možné se k tomu pořádně vyjadřovat. Zkrátka není nikdo, kdo by mohl eh, zajistovat eh, politická rozhodnutí. A určitě by bylo dobré, aby větší členské státy si uvědomily, jak obrovský význam má budování evropských schopností v této věci. Chtěl bych ještě se o tom trošičku šířeji zmínit. Jedná se o velko, velmi důležitou věc. Nestává se tak často, aby na jednu zemi za, zautočila jiná země. Většinou to jde přes nějakou jinou, která sehrává úlohu tranzitu. Například Bílý dům byl napaden v červenci 2010. Jednalo se o velkou boknet, to asi většinou ví víte, a e, velicí servery, které vlastně e, řídí e, těchto servery, byly v pěti zemích, jedním z nich bylo Rakousko. Kdyby se totéž stalo v Evropě, kdyby, dejme tomu, na velký boknet zaútočil na Německo a kdyby v Rakousku byl jeden z těchto boknet serverů a Rakousko by nebylo napadeno, pak by byla jistě otázka, jak by zase Rakousko mobilizovalo vyžadovalo odpověď, reakce na pomoc tomu druhému státu. Čili je třeba pochopit problém, musíme mít tady také příslušné právní nástroje a hodně prostředků, které by mohly reagovat na to, co nebude zaměřeno přímo na nás, ale na jiné členské státy. A všechny eh, velké státy s tímhle mají problém. Bude třeba tedy toto řešit na vysoké úrovni z těch členských úrovní. Jinak budeme eh, zranitelní vůči útokům přes s menší státy, které mají méně rozvinuté schopnosti. Pak eh, kybernetická bezpečnost, či ty z vojenského hlediska. To je, eh, kybernetická bezpečnost eh, není jenom otázka vojenská, jedná se o dva faktory, civilní a CIP a spravodajské služby. A je to od sebe hodně daleko. Nemusí to být nutně nic špatného, protože určitě nechceme, aby došlo k útokům příliš blízko sebe. Eh, jestliže například banka poskytuje eh, problém eh, informace a teď najednou te, informuje vládu, že máme problémy, někdo na nás útočí. A kdyby se jednalo o vojenskou kybernetickou bezpečnost, tak by to asi někde využili třeba. Takže ono je docela dobré, že ty dvě věci jsou drženy odděleně. Na druhé straně militarizace kybernetického prostoru to je zejména americká záležitost a hlavně to zase souvisí s tím, jak jsou rozděleny pravomoci ve Spojených státech. V Evropě jsme se asi shodli na tom, že o tolik zase nejde, protože armáda příliš často nesehrává eh, vedoucí úlohu. Eh, ona jenom odpovídá za vlastní obranu před eh, kybernetickými útoky a musí spolupracovat s ostatními. Ale co se stává co se eh, trvá, týká celostátní eh, bezpečnosti, tady by měly mít podpůrnou úlohu. Také měla být vypracována nejlepší praxe, je vždycky problém, eh, jak to udělat. Já bych mohl zmínit eh, dva modely. Myslím si, že francouzský model krizového řízení je dobré, ale, dobrý a je to hlavně ovládáno vojensky, abych byl upřímný. Pak také Spojené království a Německo v poslední době pracují na systémech krizového řízení, které jsou mimo vojenskou oblast, jsou hlavně civilně zaměřené a slibují, že budou daleko udržitelnější než předchozí modely. Ehm, eh, pak můžeme zmínit zmínit například i nečlenské státy. Švýcarský model kybernetické bezpečnosti eh, vlastně eh, je velice dobrý pro až středně velké státy zhruba do 30 milionů obyvatel. Oni mají zase operační funkci civilní, proto je možné konzultovat i politické vedení v případě eh, krize, krize ale eh, je tam i vojenská báze, která ale nemá co dělat s každodenní obranou. Jenom v případě velké krize by zasáhla. Pak je zase tady otázka eh, komunity hackerů v Evropské unii a to se mi moc líbí, tohleto téma. Nejedná se o to, abychom používali hackery, aby bojovali proti jiným hackerům, ale eh, nechceme ani, chceme ale umožnit naší občanské společnosti, aby dělala vše, co je potřebné pro zajištění obrany eh, jiných civilních aktérů. A myslím si, že je zvláště důležité, abychom podpořili i nestátní aktéry v tomto smyslu při zjišťování toho, kdo provádí tento útek eh, někdy na vysoké úrovni, pak není úplně jasné, jestli je to státní nebo nestátní útok. Nestátní aktéři by někdy, nestátní aktéři mohou eh, samozřejmě se snažit zjišťovat ekonomické informace, to se hodí také zločincům, ale některé informace zase by byly zajímavé jenom pro vlády a některé ty útoky, k nimž došlo, jsou tak složité a natolik udržované v tajnosti, že se o nich nikdy ani nepsalo a to mohou evidentně dělat jenom státní aktéři. A pak to není vlastně problém, protože aspoň víme, kdo je zatím. Před třemi nebo čtyřmi týdny jsem seděl v panelu s eh, Ehm, s generálmajorem eh, Michaelem Haynem ze Spojených států. On samozřejmě prezentuje americký návrh a říká, že kybernetická špionáž to je prostě normální biznis, neměli bychom si s tím moc dělat klavu. On říká, eh, kdybyste se mi snažili ukrást informace, pak je to můj problém, moje ostuda, ne vaše, když se vám to povede. Hovořím, a teď ty nestátní aktéři, ale eh, to je větší nebezpečí. K tomu byla ještě další otázka. Já bych se nechtěl u toho příliš zdržovat, ale ty nestátní kteří jsou nebezpeční, protože vlády je mohou využívat a nebo mohou fungovat sami. Takže nevíte, jestli jednají na vlastní pěst, anebo jestli někdo využívá. A samozřejmě, že špionážní seť může být využívána pro politické útoky tam, kde existují velká politická pnutí. Ale jak můžeme pak vědět, když dojde k útoku, kdo je zatím příslušná vláda a když je to teror, nebo jestli je to teroristický útok, anebo jestli je to jaksi falešný signál, že je to úplně někdo jiný, kdo prostě jenom využije tohoto útoku, aby ještě ty věci trošku více rozdmíchal. A tady by pak mohlo dojít i přímo náhodou poměrně rychle k opravdové kybernetické vládě. Teď duplikování snah Evropské unie a NATO. O tom bude hovořit jistě moje kolegyně, ale v zásadě eh, ti dvě dělají různé věci protože na to dělá CIP jenom trochu, ale mm, málo a Evropská unie nemá zase operace stahující eh, se k plánování schopností počítačových sítí. A nemyslím si, že je velké nebezpečí, že by se zdvojovala úsilí EU a NATO na to, abych tak řekl, a je, moc v tom nedělá. Možná moje kolegyně se k tomu vyjádří. Ještě rychleji proběhnu některé další otázky. Čína a Rus, Rusové. To jsou sice přirození e, protivníci, ale zároveň přátelští. Mají totiž i obec společné e, zájmy. Můžeme podporovat Rusko tam, kde jim dělá e, problém kybernetická zločinnost. A Číně dělají starosti aspekty infrastruktury, která je hodně nemoderní. V tom je také můžeme podpořit. A zase máme s nimi dost společného. Nemohu se vyjadřovat ke společným eh, s operacím se Spojenými státy, i kdybych je měl, nemohl bych nic k tomu říci. Myslím, že Spojené státy jsou aktivně zainteresovány na tom, aby dokázali, že schopnosti mají a pak o nákladech se asi zmíní ještě. Kolegyně, existují k tomu určité studie, můžete se ke mně, na mě potom obrátit eh, po zasedání a já vám mohu poskytnout informace. Existuje také jednotka v Americe, která se tím zabývala, pak, jsem také, pak vím, že také byla studie pro Rakousko, pro Švýcarsko, ale nemáme celo evropskou studii, i když si myslím, že by to bylo velice užitečné. Prevence. Ano. Prevence já nemohu tady uvést žádné osvědčené praxe v oblasti prevence. Nejlepší samozřejmě jsou opatření, eh, jako například eh, otevírání e-mailů a příloh. Tam, mohou, tam tudy se mohou odehrávat útoky. Pak bych se ještě vyjádřil rychle k útokům na, eh, na hardware. My jsme o tom hovořili spíše akademicky. Na jedné straně teoreticky není možné, aby byla obrana lepší než útok. Na druhé straně, podle jednoho kolegy v budoucnosti by to možná mohlo být možné, ale zatím ještě ne. Otevřeně řečeno to nejde. Internetická, internetová zpráva nám ukazuje, jak, důl, jak komplikovaný je celý ten rámec. Museli bychom to studovat eh, podrobněji, pak snad bychom se byli schopni lépe bránit. Takže ty útoky na technické prostředky, na hardware, to je samozřejmě strašně důležité. Asi v 80. letech byla takzvaný farewell spis, tehdy došlo k takovému útoku Sovětský svaz na technické prostředky. Je to kybernetický útok, ale nevede se po internetu. Nepotřebuje internetové spojení, ale zasahuje samotnou infrastrukturu, to znamená polovodiče, čipy, routery, eh, počítače jako takové a sem tam se ještě do toho dal nějaký eh, počítačový program pro kontrolu. Není možné se bránit eh, normálně právními prostředky proti těmto útokům jsou velice závažné a když hovoříme o konfliktech mezi státy, pak právě tohle je věc, kterou by nikdy nedělali teroristé, proto je to velmi důležité, protože to spíš bude vždycky otázka z konfliktů mezi státy. Děkuji. Alexander. Eh, já myslím, že Aleksandr velice přehledně tady probral otázku operativního, operativní reakce a také z hlediska eh, obrany. Eh, já jakožto dlouholetá eh, zaměstnankyně vlády jsem měla eh, zase jiný přístup k otázkám kyberútoku, takže já možná schrnu vaše otázky do takové globální odpovědi. Za prvé, já z vašich otázek vidím, že tady je určité zmatení. Kdo má reagovat na útok? Má na to reagovat ministr vnitra, ministr obrany, spravodajská služba? Když jsme vypracovávali estonskou strategii eh, na toto téma, tak jsme o tom přemýšleli půl roku. A eh, rozhodně mm, by co se dá říci o reakci na útok? Já myslím, že v každém případě je třeba reagovat na tom konkrétním místě, aby se udržely ty systémy e, operativní, čili v podstatě nezáleží na tom, kdo musí reagovat, ale důležité je, aby ta reakce byla. Jak teď vidíme, tak e, úloha e, vojenských aktérů je klesající. Když vidím, jak se vyvíjí konflikt, tak eh, se dá říci, že od první světové války jde o vývoj, kdy klesá, eh, klesá eh, doje, klesá úloha konkrétního, konkrétního místa, konkrétního regionu a do dnešní doby se to vlastně vyvinulo i k tomu, že konflikt probíhá v kyberprostoru. To znamená, že úloha vojenských aktérů e, klesá a bude e, relativně velmi malá. Já se omlouvám, že to takto říkám, ale aby bylo možné reagovat na velký kyberútok, tak je třeba mít někde připravené prostředky. Ty e, služby, které budou předmětem útoku v případě opravdu sery vážného vážného tedy útoku budou vlastně Eh, soustředěny v různých podnicích. A tady právě je ta otázka. Technologická otázka plus otázka schopností. Eh, vojáci neví, jak funguje elektřina, jak fungují telekomunikace. To vědí v těch příslušných podnicích. Eh, čili reagovat na útoky by asi měli ti, kteří sedí právě u těch sítí každodenně, kteří se zabývají jejich fungováním. Kyberútok samozřejmě může zničit věci, ale nejde o nějaké dalekosáhlé ničení, dalekosáhlé destrukce. Čili logika konfliktu se vlastně mění v tomto slova smyslu. My tedy musíme inovativním způsobem zvažovat eh, mechanismy reakce v oblasti civilní, eh, civilních složek to je na národní úrovni, můžeme pak ještě hovořit o úrovni EU, ale v každém případě reakce na kyberatak musí být takové povahy. Já nevím, jestli EU eh, e tady eh, vydá nějaké povoly. No, já myslím, že takto fungovat nebude. Půjde spíše o koordinaci mezi členskými státy a koordinaci na mezinárodní úrovni. Půjde o to také informovat na mezinárodní úrovni, co se stalo. Ale především ta reakce musí být na té místní úrovni. Různé eh, různí experti na bezpečnost IT eh, tady samozřejmě eh, reagují, tak to funguje v Estonsku. A to si myslím, že to je ta reakce na tento nový typ konfliktu. Souhlasím s poznámkou, že prevence je tady ještě důležitější než reakce, ale současně eh, bychom si asi měli udělat eh, představu, jak budeme reagovat v případě útoku. A to bude samozřejmě záviset i na důsledcích eh, kyberútoku. Jestliže ty důsledky nejsou příliš vážné, tak eh, asi nemá smysl spouštět celonárodní krizové řízení. Eh, jestliže to útok třeba na dvě banky, samozřejmě je to špatné pro ty dvě banky, ale eh, jsou to jenom dva podniky, dvě firmy. Kdyby naopak ten útok směřoval proti tisícům podniků, tak určitě to mm, je, to vyžaduje celostátní reakci. Vidím tady i některé pozitivní aspekty, eh, tedy to, že v budoucích eh, konfliktech bude méně eh, destrukce, ale bude zase naopak více využívání informací, asymetrická moc. Například, když bude nějaký velký soused Estonská chtít dokázat, že vy vůbec nic eh, nevíte a my s hrstkou hackerů eh, tady dokážeme realizovat tak velký útok. Čili vidíme tady určité proudy, určité tendence, které se objevují v nových, eh, v nových kyberútocích. A všechny tyto trendy se do budoucna budou ještě dále akcentovat. Důležité tedy je, abych, eh, abychom v kyberprostoru měli mezinárodní standardy. Eh, momentálně můžeme vidět, že tady je vlastně určitá, určitě zaštítění ze strany eh, státu. A naším konečným cílem je, aby v budoucnu bylo možné prostě i ten zaštitující stát, který stojí za takovým útokem, hnát k odpovědnosti. A myslím, že tady EU by bez zesporu v budoucnu a v těchto diskusích mělo sehrát e, větší úlohu. Dále, jak reagovat? E, reagovat úměrně v poměru k útoku. Například, když je to útok na jednu firmu, e, z nějakého mm, kyberzločineckého združení, tak samozřejmě ta reakce bude odpovědná. Tady jít vlastně e, jde o takový konkrétní zločinecký útok na jednu firmu. Dále otázka kyberšpionáže. E, to už je také e, zločinnost, která je velmi nákladná. Taková organizovaná profesionální zločinnost. to vlastně je velmi závažné a nutí členské státy, aby na to reagovaly. EU eh, e asi eh, vytvoří novou studii, kolik to může stát. Eh, naši kolegové z DG vnitřní věci, také odborníci ze Spojeného království se snaží teď zjistit, kolik by to stálo a kolik vlastně Eh, ztrát bylo způsobeno. Když hovoříme o statistikách o kyberzločinnosti, eh, tak eh, to je vlastně velice sporné, protože nikdo neposkytl správná čísla. Možná některé firmy poskytly dobrá čísla, ale například i v případě útoku proti Estonsku bylo velice obtížné získat čísla o ztrátách. A co můžeme říci o úloze EU? EU věnuje velké peníze k vymáhání práva, vytváření kapacit pro vymáhání práva. A vytváření těchto kapacit je věcí, která by určitě v EU měla pokračovat a bez zesporu by se tomu mělo věnovat více finančních prostředků. Já jsem byla upozorněna, že čas rychle letí. Snažím se to brát v úvahu Kyberbezpečnost je především otázka řízení, ne jen té bezpečnosti, jak na národní úrovni, jak na, na úrovni podniku i na místní úrovni, jak zajistíte, že dochází k dobrému řízení té bezpečnosti a že je tady správná reakce, to znamená úměrná eh, nebezpečí či útoku. Je to především organizační otázka a to je nová cesta, kterou musíme proskoumat. Máme tady určité osvědčené postupy, můžeme se podívat na to, jak postupují jednotlivé členské státy, jak postupuje, postupují jiní aktéři, jak reagují malé země, jak reagují velké země. V kyberprostoru jsme ovšem eh, si všichni rovni. Eh, velké státy možná mají více kapacit, mají více peněz, ale Eh, mají také mnohem více cílů v případě velmi vážného útoku. Takže je třeba být připraven, ať už jste velká nebo malá země. Eh, možná ti malí eh, asi zaplatí trochu víc, protože je určitá minimální úroveň ochrany, která je zapotřebí. Dále otázka NATO a EU. Zdá se, že NATO a EU jsou teď na té správné cestě. NATO je vojenská organizace, která se snaží chránit své, především své vojenské systémy pro kolektivní obranu a e, spolupráci. Takže samozřejmě jsou to e, vojenské systémy, jsou to tajné systémy. Na to tady samozřejmě článek 5 e, situaci řeší, protože na to bude reagovat, ale na to neříká jak. Na to vždy říká, říkalo, že je tady nejednoznačnost nebo řekněme otázka flexibility, ehm, nejednoznačnosti té reakce. Možná, že se bude reagovat vojensky, možná politicky, nevíme. Ale určitě je tady určitá kolektivní obraná reakce. Roz... Dělba práce. EU se věnuje civilnímu aspektu a NATO se věnuje vojenskému aspektu. Ale současně tady jsou i projevy společného úsilí, společné vyškolení, sdílení informací, včasné varování a celá řada dalších oblastí spolupráce. To si myslím, že rozhodně bude takto fungovat do budoucna. Musíme daleko více spolupracovat a to jak mezi státy, tak i na mezinárodní úrovni. Děkuji. Děkuji a jdeme rovnou k druhému panelu. Pan Vilalonga a pak zástupce komise. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání na, na eh, této prezentaci, na této diskusi o kybernetické bezpečnosti. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu vystoupit a že mohu hovořit o, o práci našeho oddělení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Doufám, že se mi podaří vám popsat naši práci a popsat se vám roli v rámci SZPP. Doufám, že Eh, se mi to podaří popsat tak, abyste si vědomili, že existuje celá řada různých iniciativ, které s tím souvisejí a že je to velkou prioritou pro externí, eh, pro, náš, eh, pro naše organizace velmi důležité téma. Já jsem tedy z Evropské služby pro vnější činnost Snažíme se koordinovat eh, náš příspěvek k implementaci evropské strategie. Spolupracujeme s dalšími ředitelstvími v rámci komise. Používáme všechny dostupné nástroje, také politický dialog s třetími státy. různé ad hoc dohody, eh, poskytování zahraniční pomice, pomoci. A tak dále. A eh, spolupracujeme tedy s komisí, s radou, s parlamentem a se členskými státy na tom, jak zlepšit konsistentnost našich politik. A myslím, že žádný bezpečnostní problém neilustruje lépe to propojení mezi vnitřní a externí bezpečností. Obecně teď panuje povědomí o tom, že eh, kybernetické útoky představují velký problém pro naši bezpečnost, pro bezpečnost státu, ale také jednotlivců. Jsme čím dál tím více propojeni, Eh, závisíme na technologiích a nepřeháním, když řeknu, že žádná bezpečnost eh, nemůže být úplná bez zajištění kybernetické bezpečnosti. Eh, kybernetickou bezpečnost mohou zneužívat zločinecké organizace a ty náklady mohou být stovky miliard dolarů. Je možné to zneužívat pro špionáž proti vládám, ale špionáž je možné vést také vůči soukromým společnostem Dále jsou tady vojenské účely. Stuxnet například ukázal, jak závažné a jak výrazně možné sabotovat určitá průmyslová zařízení v jiných zemích. Bezpečnostní strategie Evropské unie v roce 2008 identifikovala kybernetickou bezpečnost jako důležitou prioritu a zúraznila také civilní a vojenskou dimenzi tohoto problému a volala po společném evropském přístupu v této oblasti. Kybernetické rozby hrají také prominentní roli v cestokomském programu a ve strategii interní bezpečnosti. Co se týče naší role, my si vědomíme, že to je globální problém a snažíme se spolupracovat s našimi partnery. A teď vám uvedu dva příklady. Jednak jsou to Spojené státy. V roce 2010 vznikla pracovní skupina pro tyto účely, což vyplývá z prohlášení v roce 2008. Šlo o posílení dialogu mezi námi a můj kolega vám může dát aktuální informace o práci této pracovní skupiny Před měsícem Spojené státy zveřejnili svou strategii a tam také volají po eh, mezinárodní spolupráce a zmiňují se o nás jako jednom z partnerů. Další příkladem je Indie. V prosinci došlo k samitu mezi Evropskou unii a Indií. A i tady došlo k rozhodnutí o posílení spolupráce a indičtí experti byli pozváni na seminář do Bruselu, aby nás mohli informovat o své práci. Spolupracujeme na tom s Evropskou komisí. Ten seminář se bude konat v říjnu 2011. Naše organizace také spolupracuje s NATO. To schválil summit v Lisabonu loni. V březnu to schválili ministři obrany a v červnu eh, celý tento program bude spuštěn. Na to má silný zájem o tuto oblast. My jsme v pravidelném kontaktu. Kromě toho Lady Ashton eh, vede diskuse s generálním tajemníkem Rasmusenem o těchto věcech. Co se týče mm, zahraniční pomoci, tady poprvé zkoumáme možnost aby kybernetická bezpečnost se stala jednou z priorit. Teď pracujeme na strategii, kterou předložíme členským zemím za několik týdnů. Abychom posílili odolnost nejen Evropské unie, snažíme se zlepšit akceschopnost a reakci na tyto útoky. Chceme tedy vytvořit speciální týmy a prohloubit právní rámec. A to v souladu s normami, které jsou v Budapešťské umluvě. PSE je také fórum, kde se diskutuje o těchto otázkách. Došlo také ke společnému zasedání z KOSY. kde se mluvilo přesně o tom, jak propojit interní a externí aspekt kybernetické bezpečnosti. Takže, jak vidíte, spolupracujeme s našimi partnery Máme také vojenský štáb a dále tady Evropská obraná agentura, ti se tím také zabývají. Vojenský štáb se tím zabývá už tři roky na základě plánu z roku 2008, který se zabývá ochranou vojenských cílů. A dále bych se chtěl zmínit o projektu obrané agentury. I tady spolupracuje celá řada eh, expertů ze všech organizací. Také jsme eh, koordinačním centrem pro kontakty v ostatních organizacích protože se velmi těžko zjišťuje, kdo má na starosti přesně co. Takže v Evropské komisi to máme na starosti my. Co se týče zastoupení v mezinárodních fórech, je to předmětem asi 30 multilaterálních organizací, včetně regionálních. Já jsem eh, byl nedávno v Kuala Lumpuru, je to tedy předmětem jednání ASEANu. Teď je vedena debata o mezinárodních eh, standardech. To je reflektováno i v té americké strategii, která byla nedávno přijata. I minister zahraničí Hejk o tom hovořil na Měchovské bezpečnostní konferenci a hovořil o tom také prezident Sarkozy eh, v rámci přípravy na summit G8 v dovil Členské státy tedy budou muset připravit eh, svůj postoj k těmto otázkám. A co se týče koordinace s členskými státy, ty mají nejvíce zkušeností Británie, Německo, Francie nedávno zveřejnili své národní strategie. O to se budeme opírat také při přípravě naší zprávy. My zkoumáme všechny tyto otázky, koordinujeme je Máme pracovní skupinu v komisi, ta se poprvé setkala před pár týdny na vysoké úrovni. Takže jak vidíte, těch iniciativ je mnoho a celá věc se vyvíjí velmi intenzivně a jak už jsem říkal, je to jedna z našich největších priorit. A my samozřejmě jsme velmi rádi, že jsme si tady mohli vyslechnout doporučení pro další práci. Určitě se to projeví. Eh, v budoucnosti a my tomu přizpůsobíme naše opatření. Děkuji vám za pozornost. Já jsem mluvil velmi rychle, protože vím, že času moc nezbývá. Ač. Já vám mnohokrát děkuji, pane Serlito. Dobré dopoledne. Já mám tady připravenou prezentaci, ale v zájmu času eh, to vynechám leda, že by to někdo dal rychle na obrazovku. Já se jmenuji Andrea Servita a já jsem zástupce eh, ředitele eh, oddělení generálního ředitelství pro informační společnost a média, tedy pro internet. My jsme tady vyslechli velice eh, zajímavé prezentace autorů zprávy, měli jsme dobrou diskusi a chtěli bychom si teď schrnout, jak si stojíme, zejména v souvislosti s tím, co už eh, schválila komise na konci března tohoto roku. Děkuji vám za slajdy. Co se týče evropské politiky v oblasti eh, bezpečnosti kybernetického prostoru a ochrany infrastruktur. Jenom bych eh, se chtěl eh, zmínit o současném stavu bez, be, politiky kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Tady, jak vidíte, je celá řada aspektů, o kterých už autoři se zmiňovali. Hlavně se zaměřujeme na civilní eh, reakci na eh, kybernetické útoky, na to, k čemu může dojít také eh, někdy v důsledku technického selhání. Ale dnes dopoledne jsme hlavně slyšeli o kybernetických útocích, tedy jak se na ně připravit. Ale my se díváme na civilní stránku věci, proto nás hlavně zajímá prevence co je třeba mít eh, připraveno, co je třeba plánovat, abychom byli schopni nejenom zjišťovat a zmírňovat důsledky, ale také zareagovat na situace, kdy by mohlo dojít k porušení ekonomiky a našich zájmů v tomto smyslu. A proto také je třeba zapojit eh, aktéry z civilní a ekonomické sféry. Jak už zdůrazňovali autoři, hovoříme o no, eh, nosičích nebo o cílích možného porušování. A jedná se právě tady o civilní prostředky eh, v soukromém sektoru i eh, ve státních orgánech. Proto je třeba, aby bezpečnost byla součástí každodenní kultury. To se snadno řekne, ale těžko se to realizuje. Myslím si, že celou diskusi o kybernetické bezpečnosti je třeba zarámovat otázkami řízení rizik, zvládání rizik. My to zvládáme a snažíme se o to ve fyzickém světě, proto musíme tuto kulturu rozšířit do kybernetického prostoru. Totiž zvládání rizik umožní všem, aby pochopili, že musí sami sehrávat svoji úlohu nejenom pomáhat ochraňovat své vlastní hodnoty, aktiva, informace, peníze, ale co je ještě důležitější, je třeba si uvědomit, že ehm, se každý musí snažit nestat se nástrojem v rukách někoho, kdo může mít zlovolné záměry a snažit se zautočit. Jak už tady bylo zdůrazněno, to vše neděláme dnes jenom pro dnešek nebo pro zítřek, ale dnešní rozhodnutí budou jistě důležitá pro příštích pět až deset let. Protože momentálně probíhá proces technologického rozvoje, objevuje se takzvaná cloud technologie, mobilní přístup k internetu, velice mění způsob fungování celé společnosti. A proto je třeba zajistit, aby, že Evropa, Evropská unie bude připravena, aby mohla ochraňovat své hodnoty, aktiva, zásady, priority. které jsou sdíleny na mezinárodní úrovni je tedy třeba na jedné straně digitální prostředí uchovat maximálně diversifikovaným a otevřeným. To je důležitý. Interoperabilita je nesmírně důležitá. Už jsme tady slyšeli od autorů že některé státy se snaží jaksi ohradit plotem svůj internet, ale to není nejlepší způsob, jak toto prostředí rozvíjet. Toto prostředí by mělo poskytovat příležitosti pro sociální, hospodářský, demografický eh, vývoj. Zároveň eh, ovšem si musíme uvědomit, že spolupráce na evropské úrovni je jenom první krokem, musíme se angažovat na mezinárodní úrovni, musíme podporovat eh, politiku spolupráce a na mezinárodní úrovni je to velice důležité. Také náš kolega eh, z vnější služby Evropské unie zdůraznil složitost diskuse, která probíhá na mezinárodní úrovni. Tady jenom několik slov o Eh, v hlavních zásadách této politiky. Samozřejmě, že vychází z integrovaných diskusí, které se odehrávají v rámci politiky jako takové digitální agenda pro Evropu. To je významná politická iniciativa místo předsedy Krus, který má na starosti celý eh, příslušné DG pro informační společnost. A tam probíhá také eh, zpracování politiky pro eh, rozvoj a ochranu kritické infrastruktury. Bere se také v úvahu to, co stanovila komise ve štokholmském akčním plánu a co je ve strategii pro mezinárodní bezpečnost. A musíme přihlížet samozřejmě k té diskusi, která se odhrává mezi kolem nás. Už jsme hodně slyšeli o tom, jak se vyvíjejí eh, scénáře a nesmíme ani přehlížet eh, možnost eh, že by kybernetický útok nadělal přímo fyzické škody, že by došlo ke zničení fyzických prostředků. Ještě třeba takovéto útoky teď, jsme teď neviděli. Ovšem informační a komunikativní, komunikační eh, technologie stále více pronikají do nejdůležitějších odvětví, jako je bankovnictví, doprava, energetika a proto je velice důležité, eh, jak se to eh, sledovat, co se dále rozvíjí, protože například máme teď možnosti dálkového ovládání, dejme tomu vlaku a podobně, řízení. A proto je třeba také eh, to brát v, v, v úvahu z hlediska možnosti útoku. Snažíme se tedy razit cestu pro mezinárodní spolupráci. V akčním plánu pro rok 2009 chceme zapojit civilní zdroje a další zdroje do celé řady akcí. Chceme, aby se začala spolupráce v oblasti kritického odvětví ICT na evropské úrovni. ICT, odvětví informačních technologií, je jediné, kde byla definována takováto politika. Samozřejmě existuje evropská směrnice pro identifikaci identifikaci a designaci eh, klíčových infrastruktur. To je zase rámec pro spolupráci mezi členskými státy, aby bylo možné zjišťovat kritickou infrastrukturu. Ale je tady akční plán, který předpokládá celkové zapojení na evropské úrovni vlád, mezivládních orgánů a podobně. A to se zatím neudělalo pro žádné jiné odvětví než pro ICT, protože to opravdu proniká do všech ostatních ostatních a samo je nesmírně složité je těžko někdy stanovit, kdo konkrétně má jakou pravomoc a zodpovědnost. Natolik je to složité. A abychom to zvládli, musíme to zase dělat tak, že budeme eh, organizovat diskusy o globálním řízení rizik, tak, aby Evropská unie rozumným způsobem pomáhala vypracovat globální přístup k tomuto problému. Já nebudu se příliš pouštět do pěti, do pěti pilířů akčního plánu, ale spíše se zmíním o tom, jakou cestu vidíme dál, protože dochází k důležitým vývojům v určitých směrech. A k tomu také existují doporučení autorů eh, studie, o které jsme dnes slyšeli. Nejprve, eh, na co je třeba pamatovat? Bezpečnost je společnou odpovědností. Nikdo nemůže být vyjmut z této zodpovědnosti. Každý má v tom svoji úlohu. To je velice důležité, protože i ve strategii 2000 eh, jedna jsme se hodně eh, zaměřili na konečného uživatele. Koncovým uživatelem je eh, slabý článek v řetězci ale nesmíme přehlížet ani odpovědnost žádného článku členských států, vládních, mezivládních orgánů, všech eh, odvětví soukromého sektoru, protože eh, vlastně všichni používají tuto technologii, na které závisí naše společnost. A komise vyzývá členské státy, aby prováděly celou řadu činností. Asi to nejnovější je to, o čem už se vlastně poprvé hovořilo v aktivní, akčním plánu ochraně kritické infrastruktuře z roku 2009, totiž aby se vypracoval evropský plán pro každý případ, kdyby se něco pro případ kybernetického incidentu parlamentu, abychom pak věděli, co se má dělat na národní úrovni a jak tyto plány pro případ takovýchto útoků by měly přispět k celkovému angažování na mezinárodní, na celoevropské úrovni. Jak už jsem říkal na samém začátku, Hlavní je otázka zprávy, protože členské státy mají hlavní politickou zodpovědnost, pokud se něco špatného stane. Ale už nebudou jednat jenom ti, kdo jsou ve vládě, ale i soukromý sektor musí reagovat. A proto soukromý sektor musí vědět, jak, proč a za, za jaké náklady budou muset zvažovat své akce. A v neposlední řadě Důležitá je spolupráce eh, mezi všemi členskými státy se soukromým sektorem. Už dnes vlastně existuje takováto mezinárodní platforma. Tu bychom měli využívat a tu bychom měli koordinovat i v mezinárodním prostředí. Je pro nás velice důležité, abychom propagovali obecné zásady, na níž má dlouho, spočívat dlouhodobá udržitelnost a spolehlivost digitálního prostředí. Eh, stabilizace a odolnost internetu. To jsme dali do agendy 2009 a zaměřuje se na spolupráci mezi členskými státy. Tady je třeba stanovit eh, evropské priority, které je třeba prosazovat na mezinárodní úrovni. Musíme řešit otázky kybernetické bezpečnosti a zároveň musíme e, udržovat základy e, takové prostředí, to je e, otevřenost, interoperabilita, volný přístup a podobně. A tohle všechno vedlo k tomu, že se sformuloval doporučení nebo vedoucí zásady pro odolnost a stabilitu internetu. Ty už jsou k dispozici. My jsme to vypracovali ve spolupráci Ehm, s členskými státy v rámci Evropského fóra členských států. Tady se nejedná jenom o prosazování těchto zásad na evropské úrovni, ale už se angažujeme do diskuse se soukromým sektorem a je to také důležitá věc pro spolupráci na mezinárodní úrovni. Náš kolega z vnější služby už hovořil o pracovní skupině pro bezpečnost v kybernetickém prostoru a kybernetickém zločinu místo předseda eh, eh, komise, který má na starosti internet, zdůrazňuje také spolupráci se spojenými státy. My spolupracujeme v rámci celé komise, v rámci institucí. Pracovní skupina eh, je složena se zástupců Evropské unie a Spojených států. My jsme připravili nejprve koncepci této činnosti řízení kybernetických incidentů, včetně eh, v synchronizace um, odpovědi. Mělo by to být připraveno do roku 2012 a 2014. A chceme udělat k tomu takové cvičení, které by se mělo uskutečnit spolu se Spojenými státy ještě do konce tohoto roku. Prioritou opravdu je řízení reakce na incidenty v kybernetickém prostoru. Musí se do toho zapojit inter, evropské instituce, mezinárodní fóra a podobně. To je moc důležité, abychom to řešili společně. Pak důležité jsou veřejná soukromá partnerství z téhož důvodu, jako, jako už jsem to zmínil předtím. Uh, že si musíme, že nás je 27 různých členských států, ale musíme zajistit, že se budeme angažovat se soukromým sektorem. My to určitě děláme, ale musíme to dělat jednotlivým způsobem, aby se investovalo do bezpečnosti a aby z toho získali nejenom ti, kdo investují, ale jsou společnost jako taková. A právě sektor veřejných a soukromých partnerství je e, oblast, kde má velký zájem na spolupráci právě Spojené státy. A v rámci diskusí se Spojených států jsme už vytopovali několik oblastí pro spolupráci a pravděpodobně se bude právě pokračovat eh, v globální angažovanosti při boje proti box, aby se bojovalo proti šířením malvéru. Jak se to bude dělat? Bude se to dělat prostřednictvím eh, mm, zkušeností, využívání zkušeností z členských států. Eh, víme, co se dělá v Německu, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, protože ty sami už si vypracovali své strategie pro boj eh, proti bonetům. A to chceme využívat i eh, v rámci spolupráce se Spojenými státy. ICT ale neslouží jenom komunikacím, protože ty opravdu pronikají všude a proto jsou také důležité pro všechny. Spojené státy například hodně pokročily v některých oblastech, jako je eh, Margaret v oblasti bezpečnosti eh, z internetu. Znamená to zabezpečení eh, příležitostí pro všechny i v oblasti biznesu s prostřednictvím ICT. Musíme se ochraňovat celý ten tok informací od zhora až ke koncovému uživateli. Je třeba mít na zřeteli, že se jedná o dvousměrný tok dat a vlastně to mění i další scénáře. Jedná se o fyzika, fyzické systémy. Pokud by se něco stalo v Rumunsku, pak by to ovlivnilo přenosové sítě po celé Evropě. To jsme už do jisté míry viděli při událostech, k nímž došlo před několika lety v Německu, kde byla uplatněna zcela legitimní bezpečnostní opatření, aby se zvládl Eh, incident v interních eh, přenosových sítích, ale protože eh, samozřejmě je tady propojení po celé Evropě, pak tady byl kaskádovitý efekt. Mělo to dopad na řadu zemí, na Belgii, na Francii a jiné evropské země. A v neposlední řadě v oblasti kybernetické bezpečnosti je důležitým problémem kybernetická zločinnost a musíme proto zvyšovat povědomí lidí, informace. Nejenom, abychom se dostali až ke koncovému uživateli, ale musíme se naučit správně eh, formulovat naše sdělení, tak, aby si lidé uvědomili, že je třeba jednat. Eh, Vzahuje se to i na prostředníky eh, služeb internetu. Nehovořím jenom o ISPs, myslím tím také poskytovatele služeb a eh, internetu kteří se dostávají až ke koncovému uživateli a ne vždycky jsou úplně vybaveni pro boj za zachování kybernetické bezpečnosti. Myslím domácnosti, ale e, myslím také malé a střední podniky. To nemůžeme zanedbávat, mají velkou ekonomickou váhu. A je třeba tedy e, zvážit e, formulování nových požadavků na bezpečnost, teď, když se vyvíjejí cloud technologie. A zase eh, střední a malé podniky se snaží přesouvat se do oblasti cloud technologií. To je, ona je to velká eh, příležitost pro ně a proto je třeba vypracovat určitá doporučení na základě nejlepších praxí. Jedná se o 4 miliony malých a drobných podniků a nemůžeme připustit, aby najednou byly odříznuty od sítí, na kterých závisí. A to není žádná fikce, protože jeden poskytovatel cloud technologií měl technologický problém před několika problém a vlastně spousty tisíc zákazníků neměli příliš najednou k tomu přístup k datům. A nakonec je třeba také eh, zajistit spolupra- eh, pardon, podporu ze strany členských států pro eh, námi nastíněnou spolupráci. A, eh, proto už se o tom hovořilo na neformální konferenci na úrovni ministrů v Balaton Firet. Bylo to 14. a 15. dubna 2001. Eh, předsednictví vypracovalo prohlášení, na jehož základě byly sformulovány závěry rady v této oblasti. A objevuje se tady eh, pojmy, eh, které se stahují k prioritám, aby se členské státy navzájem podporovaly. Před přijetím závěru rady eh, místo předseda Krus eh, se obrátil s dopisem na ministry, aby se zajistilo to, že závazek, eh, který byl učiněn v Balaton Firen, bude skutečně dodržen. Je třeba zajistit, aby méně vybavené členské státy se mohly obracit o podporu k těm, které jsou lépe vybaveny. A to se eh, to nebylo možná, ale tak výrazně sformulováno, jak si to přála komise v závěrech rady, ale přece jenom už tady vidíme zárodky tohoto mechanismu. Teď ještě musíme se dopracovat ke koordinaci, jak to dělat konkrétně. A už jsme, um, už některé členské státy vyjádřily svůj zájem na podpoře tohoto procesu. Je třeba samozřejmě respektovat eh, primární zodpovědnosti členských států. Malé státy se pak musí dovolávat podpory. A myslím si, že právě tady spolupráce v rámci ENISA je velice důležitá. A ještě pár slov o ENISA. Eh, je velice důležité diskutovat další mandát eh, právě v tomto kontextu. My jsme učinili návrh pro eh, posílení ENISY, zejména aby se posílila spolupráce a aby se eh, definovalo základní politika tím, aby se posílila data. A už tady existuje mechanismus, eh, například v rámci článku 13 nebo rámcová směrnice o elektronických komunikacích a eh, povinnosti o v, také eh, v, v výkaznictví, o informování. To všechno nás vede k tomu, aby Enisa mohla zajišťovat také vlastně vyhodnocení třetí strany Eh, ve věci kybernetické bezpečnosti v Evropě. To my všichni velice potřebujeme pro naše činnost. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan čansky, děkuji. My jsme tady spolu eh, s mou kolegyní, nebo s mým kolegem, který začne s prezentací E, také e, ostatně nechceme probírat to, co už tady zaznělo, e, proto trošku probere diapozitivy a já pak budu hovořit o dalším tématu. No, dobrý den, tak za mě, i když mě tady nevidíte, tak já jsem tady. Jste velice stateční, že jste vydrželi doteď. My budeme velice stručně hovořit, protože nebudeme opakovat to, co tady už dosti obšírně zaznělo. Začnu tady tímto diapozitivem. Toto nemusíme probírat. <clears throat> Vlastně je docela náhoda, že jsme byli naplánováni tady právě eh, v době, kdy proběhl útok na eh, MMF, španělskou eh, policii, Citigroup, Group, na celé tisíce údajů o zákaznicích. A jak vidíte, tak vlastně každý den probíhá celá řada různých kyberútoků. Eh, paní Klárová tady odpovídala na jednu otázku a přitom řekla, že bychom neměli očekávat, že vojáci či dokonce NATO budou přebírat velkou část kyberbezpečnosti. A myslím, že v loňském ekonomistu, eh, tady eh, mohu použít eh, tuto mm, citaci, kdy já hovořím z pozice komise a jak víte, my nejsme odpovědní za obranou politiku. Takže kyber jako složka termínů, slyšeli jsme tady celou řadu termínů a celou řadu různých Eh, definic. Eh, hovoříme o kyberzločinu, kyberobraně, eh, kyberbezpečnosti a podobně. Takže to je vlastně také otázka strategie, kdy usilujeme o kyberbezpečnosti. Znamená to, že nebudou kyberzločiny? No, to asi úplně ne. Tady vidíme další aspekt, které, který určitě komise chce překonat, protože máme tolik různých aktérů, kteří se eh, podílejí na celé řadě kyber něco, ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva obrany a tak dále, členské státy, eh, instituce, slyšeli jsme o všech těch mezinárodních iniciativách, které probíhají, ale eh, musíme si každého vlastně zařadit do té jeho škatulky a podívat se, jak ty jednotlivé škatulky vzájemně souvisí. Pustíme se tedy rovnou do aktivit komise. Já bych chtěl uvést jednu věc, než předám eh, slovo kolegovi. Eh, komise měla zadáno od Rady, aby předložila studii pro viditelnosti vytvoření Evropského centra pro kyberzločinnost. A to do roku 2013, kdyby mělo toto centrum začít fungovat. Nedávno jsme tedy spustili studii proveditelnosti a kladli jsme otázku, co by takové centrum mělo dělat. E, na to odpoví studie proveditelnosti, e, stejně jako na to, kde bude fungovat. První výsledky studie proveditelnosti bude návrh zprávy eh, koncem tohoto roku, konečná verze zprávy bude začátkem příštího roku. Jistě chápete, že to je velmi ambiciozní časový rámec pro eh, spuštění činnosti takového centra. Tady vidíte grafické zobrazení, jak by takové centrum mohlo fungovat co vlastně to centrum znamená, co má znamenat. Má dát dohromady určité, určitý počet složek, které vytvoří celý obraz, to znamená určité eh, vycvičení, vyškolení, dále eh, také eh, obsahovat základní informace o tom, jaké kyberzločiny proběhly, probíhají a Eh, bude vycházet z národních platform varování. Dále půjde o posouzení, eh, pak eh, to bude předáno Evropské platformě pro kyberzločinnost, bude zanalizováno, případně obohaceno jinými slovo, zpracováno do dalších podob, kde to bude mít například možnost být využito v různých školeních a podobně. Takže toto Evropské centrum pro kyberzločnost ECC může také spustit určité výzkumné projekty. Jaká jsou rizika? ECC bude eh, určitě eh, muset Pracovat s definicí eh, rozhraní mezi kyberzločinem a kyberbezpečností, to už se s tím už se také počítá ve studii proveditelnosti. Eh, tady vlastně jsme příliš eh, nehovořili o úloze členských států, ale bude to opravdu hodně záviset na úsilí ze strany členských států. Jestliže nebudeme dostávat žádné informace z členských států do evropské úrovně, pak jasně Eh, vznikne problém, který vidíme v různých jiných oblastech. Prostě nebude tady žádná přidaná hodnota, to musím říct si rovnou, nebudeme-li mít eh, na vstupu informace od členských států. Pak je tady také samozřejmě celá řada různých eh, údajů a posouzení hodnocení. Já už bych teď předal slovo svému kolegovi, který bude hovořit o právním návrhu, který je už zpracovávám a také o pracovní skupině. Děkuji a já se připojím E, k tomu, co řekl pan Servida, když vysvětloval e, Evropskou pracovní skupinu. To je pracovní skupina na velké, na vysoké úrovni, vznikla loni v listopadu a e, má dvě větve otázku kyberbezpečnosti a kyberzločinnosti. My jsme se vlastně dohodli na třech prioritách. První priorita je eh, řízení internetu. Máme doporučení, se kterým se budeme ještě dále zabývat v oblasti řízení internetu. To děláme tedy v tomto, této pracovní skupině eh, kdy hovoříme například o zneužívání názvu domén nebo eh, protokolových adres. To jsou velmi důležité otázky. Dále vazby na Eh, spolupráci v oblasti internetu předělení jmén, eh, regionální internetové rejstříky. Eh, to je všecko velice složitý proces, a musíme se tím zabývat. To je jedna tedy z priorit. Další dvě priority je boj proti pornografii dětí 28. 29. června spolu se Spojenými státy a také s partnery z oblasti eh, justice, eh, vnitra a dále. Řada odborníků z členských států se zúčastní eh, akce, kde budeme jednat o technických možnostech smazat obrázky s dětskou pornografií. Eh, také otázka horkých linek, vymáhání práva a tak dále. A poslední prioritou je provádění úmluvy Rady Evropy o kyberzločinnosti. Máme ještě devět členských států v EU, které neratifikovaly tuto úmluvu. Podepsali všechny, ale ještě devět zemí neratifikovalo tuto úmluvu. Často eh, se uvádí ze strany mimo EU, že bychom si nejdříve měli udělat pořádek ve vlastním domě, než budeme navrhovat člen, nečlenům EU, aby se připojili k umluvě. Eh, takže společný dopis eh, komisařky Valstromové a eh, zástupce generálního tajemníka sekretariátu rady bude poslán těm členským státům, které ještě umluvu neratifikovaly. Tolik tedy, pokud jde o provádění priorit. A teď pokud jde o různé nástroje v oblasti trestního práva. Jednali jsme o různých aspektech kyberzločinnosti, odolnosti kritické infrastruktury. Hovořili jsme o vnější dimenzi a vazbě na mezinárodní organizace, ale máme také v EU nástroje trestního práva, které mohou bojovat proti kyberútokům a kyberzločinnosti. Rámcové rozhodnutí od roku 2005 je k dispozici, které se týká útoků na informační systémy. Máme před dvěma lety vypracovanou zprávu. Eh, z 27, 20 členských států již eh, provedlo eh, tuto toto rámcové rozhodnutí. Pak byl ten incident v Estonsku který byl rozhodně eh, událostí, která mnohým z nás otevřela oči, včetně nás v komisi. Uvědomili jsme si, že velké útoky se nyní stávají běžnou věcí, častou věcí a že je proti ním třeba bojovat. Eh, práce na novém návrhu předloženém v srpnu eh, ze strany komise a je to návrh dvou směrnic, eh, který, které vycházejí právě z této hrozby a z potřeby soustředit se na takovéto útoky. Často hovoříme o bot, eh, což jsou místa v síti, kde je možné spojit řadu počítačů, které se spojí do toho útoku a mm, vedou ke kolapsu systému. Ještě stručně se zmíním o návrzích komise, co je tam nového. Jak asi víte, tak Rada pro vnitřní věci a justici schválila společný přístup k návrhům komise a já tento všeobecný přístup budu také trošku komentovat. Ve výboru LIBE, což je hlavní výbor eh, nebo příslušný výbor k těmto návrhům, tam už dvakrát nebo třikrát došlo k diskusi těchto návrhů komise a myslím, že bude také zorganizováno slyšení na toto téma a věříme, že bude možné dále pokročit v diskusích eh, k těmto návrhům. Tedy stručně vzato, eh, návrh komise penalizuje používání různých nástrojů, konkrétně těch eh, sítí botnets, eh, protože eh, samozřejmě velké útoky mohou být způsobeny různými nástroji do budoucna, čili penalizujeme použití takových nástrojů a definují se konkrétně trestní činy, to znamená nelegální přístup k údajům, manipulování s daty a Eh, také nelegální eh, získávání údajů. To všechno jsou nové trestní činy formulovány eh, v směrnici. Tři trestné činy již existovaly dříve. Náš návrh také zlepšuje spolupráci policie, posiluje již existující struktury a kontaktní místa vytváří povinnost odpovědět do 8 hodin na urgentní eh, žádost. To je věc, která už existuje eh, v úmluvě Rady Evropy, ale eh, nová věc tam je, že je ten limit 8 hodin. My věříme, že to Eh, umožní posoudit urgentní eh, žádosti členských států v případě kyber útoku a považovat je za velmi závažný eh, útok, který vyžaduje velice rychlou reakci, i když tam není žádné řešení, prostě alespoň naznačit nebo, nebo oznámit, že se na tom pracuje a že další odpověď přijde. Myslíme si, že do Ostin to je možné. Také je tam povinnost schromažďovat statistické údaje o kyberzločinech, konkrétně kyberútocích, eh, které eh, tyto údaje byly doposud velice kusé. A eh, v neposlední řadě je tam také stanovena, stano, jsou stanoveny sankce a to až do odnětí svobody ve, dvou, ve výše dvou až pěti let minimální sazba jeden rok. Toto jsou maximální tresty, eh, tak jak je to v trestním právu obvyklé. A když se tedy říká přinejmenším, to znamená vlastně minimální sazba, ale zvyšujeme eh, tu maximální sazbu. Takže konečná, konečný trest třeba bude nižší, ale my chceme, aby členské státy zvýšily maximální eh, sazbu. Ty země, které mají nižší než dvouletou maximální hranici, by byly eh, nuceny tuto hranici zvýšit. Samozřejmě může to být i rozsudek eh, na tři roky odnětí svobody v případě závažných útaků, ale chceme, aby se eh, zvýšily ty maximální sazby, aby to státy považovaly za velmi závažné trestné činy a seriózně se tím zabývaly. Dále tady máme přitěžující okolnosti když dojde například k páchání trestné činnosti ve zločinném spolčení. A další novinkou je, že když se použije nástroj, právě ty sítě botnets, eh, které způsobí závažné škody eh, nebo postihnou velké množství eh, počítačů. A dále, když se útok použije jako spův a, a nebo s ukradenou identitou. A myslíme si, že to jsou velice nebezpečné činy, protože vlastně zneužívají důvěři, důvěř, důvěřivosti lidí. Když vám pošle někdo e-mail jménem nebo pod eh, zástěrkou nějaké organizace, a to se odehrává běžně, vy myslíte, že ten e-mail eh, přišel od někoho konkrétního, že to je pravý eh, e-mail, ale ve skutečnosti je to sfalšovaná identita. A když je takový e-mail zaslán, vypadá to jako z důvěryhodného zdroje od konkrétního autora, eh, který jako osoba skutečně existuje v určité organizaci a pak je to třeba eh, nakaženo botnetem nebo virusem, eh, pak vlastně vy eh, nechtěně nakazíte celou síť. Slyšeli jsme od různých expertů, že jsou případy, či byly případy takových útoků proti komisi kdy se použila eh, identita určitého komisaře, aby mm, takový eh, e-mail vyvolal důvěru u dalších pracovníků komise. To jsou prostě také eh, modus operandi útočníků v kyberzločinnosti. Takže minulý pátek v radě byl tento Eh, návrh projednán. Vidíme, že je tady obrovská snaha maďarského předsednictví, aby byl návrh co nejrychleji eh, zpracován. Vlastně pět měsíců se o tom eh, diskutuje v radě. Je to nicméně kompromis. Už to není ten původní návrh komise, už je to kompromisní návrh. My velice si ceníme úsilí a máme určitý, určitou představu o těch Eh, kompromisech, které se v textu objevily. Já je stručně proberu, protože myslíme, že je to důležité, aby eh, se na to podíval také parlament, který ví, co si myslí rada a měl by vědět také, co si myslí komise. Začnu pozitivními věcmi. Komise vítá, že rada se eh, shodla, že se zvýší Eh, eh, sazby eh, sankcí z původně jednoho roku na nejméně dva roky. To ukazuje odhodlání EU řešit otázku kyberútoku. Vítáme také nové přitěžující okolnosti, které jsou ještě přidány do návrhu k tomu, co navrhla komise. Jeden konkrétně přitěžující aspekt je, když když ten útok je proti celé infrastruktuře a tady se zvyšuje eh, maximální trest na pět let. Dále otázka kriminalizace použití nástrojů pro provedení velkých útoků. Je třeba urychlit spolupráci mezi členskými státy, když jsou předmětem kyberútoku. A důležité také je soustředovat nebo schromažďovat statistiky o kyberútocích. Čili toto všechno bylo eh, navrženo eh, radou a my to považujeme za pozitivní. A teď eh, trošku ty méně pozitivní výsledky jednání v radě. Litujeme, že uplatnění z přitěžujících okolností bylo sníženo na pouze dva trestné činy z článku 5, což je nelegální manipulace s daty a také systémová manipulace a e, nikoli další dvě, ty další dvě naše tři a šest články, kdy je nelegální přístup k údajům a nelegální uchovávání údajů. To nás mrzí. A sice proto, že celá směrnice se zakládá na případech, které jsou závažné. Takže všechny ty Případy podle článku 3 a 6 se týkají ne, tedy velmi závažných případů. My se chceme vyhnout eh, nadměrné kriminalizaci méně závažných případů. Je tady celá řada hackerů, který, eh, kteří by tím byli postiženi, kdyby došlo k jejich stíhání. A proto eh, se chceme zaměřovat na ty závažnější útoky a na třeba organizovanou zločinnost. Také nás mrzí to, že nás rada nepodpořila u článku 9.5, což se týkalo právě těch eh, přetěžujících okolností, kde ten útok je používán, v rámci toho útoku je používána falešná identita radě jsme vysvětlili, že to je narůstající trend. Když jsou posílány infikované přílohy a tak dále. A argument rady spočívá v tom, že musíme mít obecný eh, nástroj pro krádeže identity. A my si myslíme, že to je eh, promarněná příležitost, protože eh, ty Eh, útoky jsou velmi rozšířené a obtížně se eh, proti něm brání, protože tady jde o zneužívání lidské důvěry. A na závěr chci říci, že jsme rádi, že nedochází ke kriminalizaci manipulace a zneužívání těchto datových nástrojů. Myslíme si, že ten článek 9.3 přitěžující okolnosti samotné použití tohoto nástroje není možné si vykládat jako přetěžující okolnost vzhledem ke důsledkům takového útoku. Náš návrh nabízel pojistky, aby pouze ty případy, které jsou závažné, byly stíhány. A myslíme si, že ten současný text, který říká, že ten útok musí postihovat eh, velký počet informačních systémů, neodradí od eh, neodradí pachatele, přestože jich může být tisíc těch útoků denně, tak je to neodradí, protože to nepostihuje dostatečný počet počítačů nebo nespůsobuje závažnou škodu. Nicméně tyto útoky eh, se stávají denně a jsou potenciálním eh, rizikem. Na závěr eh, chci říct, že ta diskuse už byla vedená na výboru LIBE, je to právní nástroj o kybernetických útocích, netýká se kybernetické zločinnosti jako celku a neřeší všechny věci, tedy zaměřuje se pouze na kybernetické útoky. Pokud budeme chtít řešit ostatní věci, tak budeme muset přijmout další opatření, která možná nemusí všechny být eh, legislativní. Děkuji vám za pozornost. Já vám eh, také děkuji, říká pan předseda. A poslední eh, otázka od pana Galera. Já nemám nějakou konkrétní otázku k, k tomuto tématu. Můj závěr z celého tohoto slyšení je ten, že si eh, instituce jsou vědomy tohoto problému. Rád jsem slyšel, že 6. června se setkala ta pracovní skupina na úrovni ředitelů a že také v Evropské službě pro eh, že z Evropské služby pro vnější činnost to byl zástupce Lady Eštnové, pan Popovský který se té zkusky zúčastnil, takže je to velmi vysoká úroveň. Ale mám jednu otázku na panu Viralongu. A sice na jaké úrovni ve vaší organizaci eh, se to bude zpracovat. Určitě to asi nebude pan Popovsky, který by se tím každý den eh, zabýval. A eh, vaše funkce má velmi obecný název, proto se vás chci zeptat, jestli někdo bude konkrétně pověřen eh, řešením těchto otázek a kromě toho je tady to kybernetické centrum, které se má zabývat eh, životaschopností a to musí být někde umístěno. My už jsme duplikovali struktury, protože asi určitá část práce komise se teď duplikuje v EAS. Kde to bude umístěno? Byl bych rád, kdyby eh, výsledky práce tohoto centra ať už eh, bude kdekoliv, byly eh, společné všem a aby ta otázka, kde se bude nacházet, byla sekundární. Velmi rychle, jak jsem se zmiňoval, u nás se dotýká několika ředitelství a hlavní to oddělení bude v genetické bezpečnosti a tam je to jeho ředitel, pan Wright, který to bude mít na starosti. Už má určité zkušenosti, najímáme také další experty pro tuto oblast, protože to eh, význam narůstá. Já jsem pouze eh, eh, zástupcem dočasným, protože se hledá stálý ředitel našeho oddělení a potom by měl nastoupit někdy na podzim. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům. To je konec našeho slyšení.